Si vous voulez bien, je vous propose de débuter cette séance de travail de notre commission. Tak já bych navrhl, abychom se pustili do práce. Pan Šekersky eh, bohužel eh, dnes nebude schopen dorazit, takže mě požádal, abych eh, za něj zaskočil a to činím s radostí. Rád bych vám připomněl, že se bude hlasovat o ochranářských opatřeních o ochranných opatřeních proti rostlinným škůdcům, který, což nebylo odhlasováno, odhlasováno posledně. A bude se to, o tom hlasovat zítra ráno jako bod 4a. Čili to je nový bod na pořadu jednání. A nemáte-li námitek proti tomuto pořadu jednání, tak tak eh, jej považuji za schválený. Toto naše zasedání eh, se přenáší po internetu. A za druhé, pan Žozebové a já bychom vás rádi pozvali eh, jako všechny poslance výboru na ochutnávku v úzovkách nelegálních vín. zase eh, divné, že vás eh, zveme eh, na ochutnávku něčeho nelegálního, nicméně je to tak, zíte o 12.30 do 2 tady v jídelně Josefa Antala v, na třetím patře. Jsou to vína, která byla stažena z trhu před nějakou dobou. Ale říkali jsme si, že by bylo dobré, aby se všichni mohli zúčastnit. Nedokážu zaručit kvalitu Nicméně jste všichni eh, zváni a můžete eh, se sami eh, rozmyslet. Čili zítra v 11.30 tedy Tlumočení máme k dispozici do 20 jazyků. Na dnešním zasedání a dovolíte-li. Teď se pustíme do uh, slyšení. Dnes až do pěti hodin povedeme výměnu názorů k rovným podmínkám v Evropě, pokud jde o implementaci evropské legislativy v oblasti zemědělského sektoru. Asi jste obdrželi informace k tomuto tématu. Cílem dnešního slyšení je srovnat a porobrat různou úroveň implementace evropské legislativy v oblasti zemědělství v jednotlivých členských státech. Budeme se zejména zaměřovat na pohodu zvířat a životní prostředí. Budeme také posuzovat eh, dopad eh, rozdílné implementace, eh, transparentnost, vstupní výstupní náklady, zdanění a hromadění národní a evropské legislativy na a produktivitu zemědělců a zahrádkářů a jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Také naším cílem je navrhnout doporučení pro tvůrce politiky na evropské i národní úrovni, tak aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny evropské zemědělce. Pozvali jsme dnes proto čtyři řečníky, aby představili svůj pohled na věc. A všechno je velice transparentní. Nejdříve si vyslechneme všechny čtyři řečníky, deset minut každý, potom si vyslechneme zástupce komise a potom můžeme o tom debatovat. Naším prvním odborníkem je Nils Lindberg Madsen, který je e, Eh, šéfem týmu eh, pro Evropskou unii v Dánské radě pro zemědělství a potravinářství. Který se bude eh, zabývat tedy rovnými podmínkami a transparentnostmi eh, dvěma integrovanými součástmi společné zemědělské politiky. A druhým režníkem eh, je Antal Sabatkaj, bývalý eh, generální tajemník svazu zaměstnavatelů v zemědělství, který bude hovořit o tedy ekonomických aspektech zemědělské politiky, zejména pokud jde o vstupní a výstupní náklady a zjednodušení zdanění. Třetím odborníkem je Jan Mann, bývalý předseda Kopaku Geka a předseda LTO v Nizozemsku. Jeho tématem bude vztah mezi evropskou zemědělskou politikou a, a zemědělskou praxí. Čtvrtým eh, řečníkem bude Robert Host, eh, ekonom eh, v, agroekonom v oblasti Kovoprasat, eh, odborník ze zemědělské, eh, z, z Institutu zemědělské ekonomiky na univerzitě ve Wacheningenu. A ten bude hovořit o tedy rovných podmínkách v evropském eh, sektoru chovu a prasat. A bude srovnávat standardy pohody zvířat a požadavky na životní prostředí. Takže tyhle čtyři řešníky vyzveme k proslovu ještě než dáme slovo komisi. A dám tedy eh, nejdříve eh, slovo panu Nilsi Lindbergu Matsenovi a potom eh, přejdeme ke třem dalším hlavním řečníkům, pane Lansbergu. Thank you very much and thank you very much for the invitation. Děkuji. Děkuji za pozvání. Jak bylo řečeno, já jsem tedy eh, z eh, Dánské eh, rady pro zemědělství a potravinářství. My tedy zastupujeme zemědělské výrobce a zpracovatele. Hovořím jejich jménem, ale samozřejmě pokouším se rozšířit téma tak, abych hovořil i za zemědělce obecně v Evropě. V zásadě budu říkat dvě věci.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 Jde o dvě věci především, protože je důležité mít rovné podmínky v oblasti zemědělské politiky. Tím máme na mysli jednotný trh. A další záležitost, jakým způsobem se toho dobrat. Transparentní podmínky, protože to zemědělcům umožní srovnávat věci tak, jak se realizují v různých členských státech. Co je rovné hrací pole? Definicí máme mnoho. Já nabízím následující. Jedná se o otázky národní vnitrostátní legislativy. Později uslyšíme něco o daních, což je velmi důležité vysvětlení rozdílu v podmínkách. V nařízeních a směrnicích EU máme velkou míru flexibility, probíhá také diskusy o základu pro, na kterém se odvíjejí směrnice a nařízení, jakým způsobem zohlednit, že někdo je napřed v určitých oblastech. A v neposlední řadě nedokonalé provádění, protože jsou členské státy, které ne zcela a ve všech podmínkách dodržují konkrétní nařízení. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku a rovné podmínky. Jednotný trh pro nás je zásadní. Co a kdo zajistí takovouto společnou politiku? Pokud by neexistovala, byl by trh fragmentovaný a pak bychom soutěžili v rámci nerovných podmínek. To je dost náročné. Jak už jsem říkal. Jsou tady ti, kteří jsou napřed a probíhají diskuse o základu. A s tím souvisejí diskuse na téma provádění určitých nařízení a dalších nástrojů v různých oblastech. K tomu se vrátíme, až dojde na klimatické změny. Administrativní náklady jsou také důležité. Zjednodušení sníží náklady pro farmáře a to má nemalý význam. A v neposlední řadě nařízení obsahuje velký díl flexibility, což jsme byli svědky během poslední reformy. Není třeba, abyste se podívali na všechny podrobnosti s tím související, ale Ilustruje to způsob, jak se přímé platby distribuují podle členských států. Máte tady různé barevné sloupce pro spojené platby, pro zazelenění, jednoduše rozdělení podle členských států, kde jsou vidět veliké rozdíly, a to i v rámci jednoho nařízení. Tento slide se pokouší ilustrovat, že některé členské státy zacházejí dál, než musí podle směrnice či nařízení. Takže by se dalo říci, že se střílejí do nohy, tak jak se říká. A to nám v Dánsku působí velký problém a snažíme se s tím něco udělat. Iniciovali jsme určité případové studie. Podívali jsme se na implementaci celé řady směrnic o nitrátech, rámcová směrnice o vodě, dále směrnice o hodnocení dopadu na životní prostředí, průmyslové emise a také směrnice o habitatech. Dodržení všech pravidel znamená pro naše zemědělce náklad asi 400 až 600 milionů eur. To má mnoho důvodů. Především přísné dodržení podmínek směrnice o nitrátech. To byla argumentace, kterou jsme uplatnili i u dánské vlády, aby se právní akt změnil. To, že jsme byli schopni demonstrovat náklady, znamenalo, že jsme byli schopni přesvědčit dánskou vládu, aby upravili nařízení. Dále tady máme otázky cross-compliance. Mezi farmáři se šíří různé zkazky o tom, jak se věci dělají v jiných členských státech. My jsme tedy požádali naše ministerstvo zemědělství o přehled toho, jak se věci provádějí v sousedních státech. Nešlo pouze o pravidla, ale i konkrétní praktiky bylo těžké dosáhnout komplexního obrázku o této situaci, což naopak povzbuzuje ještě nedůvěru v farmářích. Ptají se, proč nemůžeme získat informace o tom, co se děje v jiných ženských státech. Říkají si, asi se tam něco děje, co nechce, nechtějí, abychom věděli čili podezření o nekalostech. Zjistili jsme například, že v žádném jiném členském státě neexistují nařízení, dodržování nebo informace o nařízení pro cross-compliance. I to jsme uplatnili u dánské vlády. Ptali jsme se, jestli tyto přehledy je skutečně nezbytné mít. Co to znamená? Ilustruje nám to, že dostupnost informací a posílení transparence nám umožní posílit naše argumenty, zároveň nám to umožní uplatnit nejlepší příklady z jednotlivých zemí v praxi a také posílení důvěrnosti, zazelenění v cross-compliance. Pokud by zemědělci věděli přesně, jak se věci dějí jinde, asi by měli větší důvěru a větší uznání. Dále konkrétní praktiky. ne jak to vyplývá ze zákonů, ale jak se věci dělají na farmách. A také navrhujeme zavedení srovnávací tabulky SZP, což umožní farmářům a ostatním porovnávat situaci v jednotlivých členských státech a usnadní tu diskusi o posílení rovných podmínek. Abych to schrnul. Je důležité mít rovné hrací pole. Společná zemědělská politika má fungovat jako jednotná politika zaručující spravedlivou soutěž mezi jednotlivými farmáři. Transparentnost musí být také upravena, aby oni sami mohli být strážci této politiky. Měli by mít možnost využít informací eh, řádně, uplatnit je u komise, u vlastní vlády. Při diskusích s vámi, jakožto členy tohoto výboru. Podle našeho názoru by to posílilo lepší regulaci a zároveň by to pomáhlo rozptýlit mýty o tom, že věci se dělají lépe v jiných zemích. Nicméně pokud takovéto znalosti máte k dispozici, můžete je uplatnit lépe v diskusi. Děkuji mnohokrát za pozornost. Mnohokrát děkuji. Můžeme překročit k dalšímu řečníkovi, kterým bude doktor Antal Sabatkaj z Maďarska. Vítejte. Máte slovo. Děkuji vám já budu pokračovat maďarsky ve své prezentaci. Naším az agrárpolitika gazdasági aspektusai fókuszban. Eh, v mém přednášce půjde o hospodářské eh, aspekty eh, zemědělského sektoru v první řadě o vstupní a výstupní ceny. Chtěl jsem hovořit o tom, jak se změnila situace maďarských výrobců na domácím i zahraničním a exportním trhu. V posledních letech došlo k, ter, k celé řadě eh, změn, jak pro výrobce, tak pro eh, obchodníky, tak pro vývozce. To samozřejmě eh, ovlivnilo cenovou úroveň a slož, složení cen v zemědělském sektoru. Už dva roky klesají ceny energií a paliv a stabilizují se na nízké úrovni oproti dřívějšku. Před dvěma a půl lety stál litr paliva euro 50 v Maďarsku, teď už jenom euro. Nízká cena vedla také k poklesu inflace. Inflace se v minulých letech pohybovala mezi půl procentem a jedním a půl procentem. Snížení cen energií také vedlo ke eh, snížení eh, cen nájemního bydlení, což je velice důležité, protože eh, v Maďarsku žije velká část populace pod hranicí chudoby, asi 40 a ostatní žijí ve velmi o, o, o, v omezených poměrech. V současné době Eh, Maďarsko, eh, Maďarsko se nedaří, pokud jde o mm, nejnižší eh, měsíční mzdu v Belgii je to 1502 euro, v Maďarsku je to 332 euro, v České republice například tedy také jenom v Maďarsku a v Rumunsku je to ještě nižší. V Maďarsku eh, vydělává tu minimální mzdu asi 25 eh, eh, zaměstnaných a proto je tam taková velká choroba. Vládnoucí koalice od roku 2010 se snaží využít stávající výhody pro změny v zemědělství a zvýšit zaměstnanost a životní úroveň v oblasti zemědělství. Výsledky na sebe zatím nechávají čekat. V Maďarsku stále více stará, stárné společnost, klesá počet obyvatel, mládež se stěhuje z venkova do měst. Současně s tím e, se e, statky na venkově e, združují do rukou několika malovlastníků a v drobnější zemědělci opouštějí trh. Také embargo na obchod mezi EU a, Ruskem zásadně ovlivnilo situaci na trhu. Vnitrostátní spotřeba potravin vzhledem ke snižujícímu se počtu obyvatel klesá a od roku 2014 zemědělský e, sektor má problémy i na exportním poli. Tohle vedlo k tomu, že obchodní e, ceny některých zemědělských komodit e, silně klesly. A tento problém může mít eh, dva eh, různé eh, důsledky. Za prvé je tady pokles cen výroby hm, díky cenám, poklesu cenám paliv. A na druhé straně stagnují ceny na dřívější úrovni vzhledem k tomu, zatímco vstupní eh, ceny eh, eh, tedy klesají a to znamená, že to snižuje, se mohou snižovat ceny v obchodě. To tež se děje i v sousedních státech. Teď vám ukážu dva příklady, kde jsou v Maďarsku problémy s, eh, tedy s přizpůsobením. se. těch příkladů by bylo víc, ale nemůžu eh, jim zde věnovat eh, pozornost. Podívejme se na sektor výroby vepřového masa. Eh, je zde tzv. stínový seko, sektor, eh, neboť eh, jsou zde podvody z DPH a ti, kteří podvádějí, mají neférovou konkurenční výhodu. Vláda se pokouší proti tomu postupovat a letos přijala rozhodnutí, podle kterého klesne DPH na některé výrobky z vepřového masa z 25 na 5 To je samozřejmě opatření, které také je výhodné pro eh, spotřebitele. V oblasti výroby mléka je situace jiná. Tam se hodně vyváží, jak všichni víme. Dříve v Evropské unii byly mechanismy pro eh, nakládání s přebytky ve výrobě mléka, například kvóty. Ovšem náklady zatím klesly a exportní embargo vedlo k obtížím a proto i na evropské úrovni pravděpodobně bude třeba nových opatření. Maďarští výrobci eh, eh, už eh, navrhli snížit daň s na tekuté mléko z 25 na 5 zatím marně. Potom se zde ještě navrhuje zrušit zdanění na vývoz mléka. V médiích se také eh, objevily informace, podle kterých vláda plánuje eh, kontrolovat přísněji výrobce a obchodníky a podniknout něco proti nezdaněním produktům, ale pravděpodobně i v oblasti eh, výroby mléka bude klesat DPH v, od roku 2017. Jak ve výrobě mléka, tak ve výrobě vepřového platí přísné normy, pokud jde o ochranu zvířat ze strany EU, a to zvyšuje náklady. Znamená to především investiční náklady pro zemědělce, nebudu zacházet do toho podrobněji, ale jenom to ukazuje, že by bylo dobré zde e, pouvažovat o e, větší flexibilitě při e, prosazování těchto opatření. Ty tendence v um, obou sektorech eh, jsou takové, že lze očekávat krizi v obou sektorech. V Maďarsku se eh, cenová hladina v eh, zemědělském odvětví změnila. V letech 2012 až 2015 už nejsou, už, ne, už nejsou tak otevřené nůžky mezi náklady a výnosy a to je tedy výhodné i pro spotřebitele. Byl vydán eh, dokument v roce 2016 analýzou francouzských eh, úřadů kde eh, se řeší krize těchto, eh, tedy eh, krize v oblasti vepřového mléka a navrhuje se několik scénářů. Statistická data v tomto dokumentu ukazují, že v oblasti výroby mléka se pohybujeme tedy směrem ke krizi, stejně tak jako v oblasti mm, vepřového. Příslušná tabulka ukazuje, jak Eh, se změnila cena mléka surového v letech 2013 až 2016 ve Francii. Došlo k poklesu o 24%, v Maďarsku o 30%, v celkovém evropském průměru a to je 28,9%. S nejvyšší pravděpodobností v roce 2016 dojde k dalšímu eh, zvýšení výroby o další procento a budou tedy pravděpodobně třeba opatření k vyrovnání této situace. Přechodné eh, opatření by mohlo eh, spočívat v zvýšení zásob másla a sušeného mléka o 50%, nicméně mohlo by to eh, vést k nějakému dopadu, pouze pokud by se snížila výroba asi o 3%. Nemám dost času, takže se dostávám hned eh, až už ke konci tedy své přednášky. Pokud jde o zemědělské trhy a eh, ceny interven- nebo náklady na intervence, tak to je sporná věc. I ten francouzský návrh se tedy zaměřuje na tuto problematiku. Pokud jde o statistická data a tendence, já myslím, že Evropská unie pravděpodobně eh, si vyžádá, eh, tedy bude muset přijít s opatřením jak v oblasti vepřového, tak v oblasti mléka. Já vám děkuji. A nyní bych navrhoval, abychom si vyslechli našeho třetího řečníka. A tím je pan Albert Jan Mát. Prosím, dostavte se k nám. Be back here Děkuji, velice mne těší, že jsem znovu zpět. Eh, znovu tu poznávám celou řadu kolegů, Paolo de Castro, také nové členy, takže mne opravdu velice těší, že mohu být eh, zde a budu pokračovat v nizozemštině. Ještě uh, Nejdříve eh, bych chtěl poděkovat zemědělskému výboru v Evropském parlamentu eh, a složit eh, kompliment za tuto iniciativu hovořit o rovných podmínkách v Evropě, protože v současné době mají zemědělci tvrdé časy v Evropě a politika už nejde o ceny, tam už nejde o ceny, ale o pravidla. A nedostatek dodržování pravidel to samozřejmě zhoršuje krizi pro eh, zemědělce i eh, zahradníky. Pokud se podívám eh, na chov prasat, na výrobu mléka, na částeč, na, zemědělské, na další zemědělská odvětví, tak tam se nedaří dobře, ale vy můžete každopádně přispět k tomu, aby se pravidla intel, lépe uplatňovala. Začnu s tou kontrolní rolí Rady ministrů. V minulém eh, roce eh, po eh, intenzivním jednání s organizací COPA bylo uvolněno 500 milionů na podporu tedy zemědělců v Evropě. Teď už jsme o tři čtvrtě roku dále a 60% těch peněz pořád nebylo přiděleno. Čili to by šlo o něco lépe. A bylo by dobré, kdyby eh, eh, zemědělský výbor a zejména Evropská komise se eh, postarali o to, aby ty peníze se konečně vydali. Za druhé, pokud se podíváte na rovné podmínky v Evropě, tak je zřejmé, že na spoustě místech platí stejné evropské směrnice, ale národní implementace se hodně liší. Příkladem je Natura 2000, ale i jiné oblasti, například ochrana důležité, aby zemědělci věděli, na čem jsou minulý týden, a jsme měli setkání prezidia Kopa a, a francouzský kolega v Frazie eh, Xavier Belain eh, říkal, že teď musíme mít solidaritu mezi zemědělci a pěstiteli. A eh, musí nám být jasné, že jsou tam velké rozdíly a já vám jich několik uvedu. Pokud jste nizozemcem na jihu Nizozemska, zaplatíte Ehm, nějaké euro 20 za diesel. O 5 kilometrů dál v Belgii je to o 20 centů levnější. To jsou obrovské rozdíly. Pokud se podíváte na schvalovací náklady, ale i v Dánsku například, tak zemědělci platí e, za spoustu schválení, pokud jde o potravinovou bezpečnost, kvalitu, export v jiných zemědělských eh, zemích nemusíte. To vás může stát 15 tisíc na chovatele prasat. A samozřejmě to je otázka národní politiky, ale největší hrozbou pro Evropskou unii je, že tyto eh, rozdíly stále přetrvávají mezi tedy eh, zemědělci. A to je podstatné. Je třeba se tím zabývat. Já vím, že po fiskální stránce to Evropa neřeší, ale Evropský parlament a Evropská komise eh, se starají o rovné podmínky, čili hovořte o tom, postarejte se o tom, aby o tom jednala rada, aby to i členské státy problémy mezi sebou. Pokud se podíváme na poslední zasedání zemědělské rady, tak tam se hovořilo o tom, jak eh, řešit krizi, ale eh, to, co se dává na jednotlivý podnik, bude moci být zvýšeno na 15 000 euro. Ne po celé Evropě, české státy se můžou rozhodnout, jestli to využít nebo ne to pro spoustu zemědělců eh, je to eh, celý příjem nebo polovina eh, příjmu. A takovéhle věci se prostě nemohou děl, dít na Evropské radě. Když tady hovoříme o rovných podmínkách, tak já vás vyzývám oslovte s tím radu i komisi a postarejte se o tom, aby takovéhle chyty, chyby už prostě se nedělaly do budoucna. Takovéhle rozhodnutí je třeba zvrátit. To nesouvisí se solidaritou, to souvisí akorát s politickými hrátkami, kdy eh, prostě někomu dáte peníze v některých zemích a někde, eh, kde jsou to především zemědělci. Podnikatele tak tam to nedostanou a nemusím vám eh, říkat, že to je rozdíl mezi jihem a severem Evropy. Je to prostě celý problém pro evropské chovatele i pěstitele. Ale jde i o další věci. Stále častěji e, je taková tendence říkat, že e, máte především odebírat e, produkty ze svého vlastního regionu. To s tím není nic v nepořádku. Označují se národní tedy značky kvality a Dostáváme se eh, potom k tomu, co je vlastně evropské a co není evropské. A pořád tady máme eh, eh, legislativu, která a tedy legislativu hospodářské soutěži, která řeší nejnižší cenu a také ochranu zemědělských družstevníků. A tomu je třeba věnovat pozornost, protože v realitě, já jsem hovořil na východu Nizemska, Eh, v pátek o tom, že jsme 30 kilometrů od eh, Porůří, eh, něco říkáme, že je z Porůří, ale nemůžeme to tak označovat, protože to se musí udělat v Německu. To není Evropa, ve, která, ve které budeme stále silnější. Je podstatné, abychom se i zabývali tím, co úřady hospodářské soutěže mohou a nemohou v této oblasti. Abych to Uh, Eh, řeknu následující. Na začátku je důležité, abyste se obrátili na radu. Už jsem říkal ten ehm, příklad, že 60% z těch 510 milionů není ještě vydáno. Za druhé je třeba také radě říkat, aby vytvořila velký prostor pro národní podporu, ale eh, podkopává to potom evropskou, eh, evropské rovné podmínky a solidaritu mezi chovateli a pěstiteli. A za třetí je třeba neustále žádat po komisi a dalších eh, stranách, aby se zabývali těmi problémy v oblasti mléka, vepřového masa a dalších sektorů, vzhledem k tomu, že všechny sektory mají odlišné náklady kvůli legislativě. Eh, máme jedině silný, silný trh vznikne jedině, pokud budeme mít eh, stejná pravidla hry. A já nechápu, že eh, chovatelé a pěstitelé, kteří vyrábějí to nejdůležitější pro lidi, a sice potraviny, nemohou být předmětem stejných rovných podmínek jako třeba fotbalisté, protože všichni ví, že outside je outside v každé evropské zemi. Takže Postarejte se o to, aby diskriminace eh, zemědělců eh, už eh, skončila. A no, zemědělci mimochodem nejsou špičkoví sportovci, kteří vůbec diskriminováni nejsou. Pane předsedu, děkuji vám za pozornost. <clears throat> Děkuji vám, pane Mate. A nyní bych rád eh, přizval pana hosta, našeho čtvrtého experta, který eh, přednese svůj projev. Quelques secondes de, de patience, le temps que le PowerPoint. Euh, Ještě chvilku trpělivosti než si připravíme prezentaci. Pane předsedo, dámy a pánové, vám děkuji za pozvánku a rád bych hovořil o rovných pravidlech v odvětví chovu prasat a konkrétně poskytnu několik příkladů požadavků na životní prostředí a na blaho zvířat a příslušné dopady. Takže na úvod tato pyramida, jejím základem je evropská legislativa kde tedy každá země, v každém členské státě je to stejný text, ale následně máme národní interpretace tohoto textu a pak i určitá národní doplnění, tedy že příslušné země mají své vlastní legislativy, svá vlastní pravidla a pak úplná špička, to je tedy to samotné prosazování legislativy. Tady jenom ukážu na příkladu několik směrnic Ehm, první tedy o znečištění vod, pak máme o emisích a určitých atmosférických polutantech a také eh, texty, které se zabývají přepravou zvířat, kde dochází eh, k zabíjení zvířat a další texty, které pojednávají třeba o používání antibiotik a podobně. No a nyní tedy otázka národní interpretace těchto textů a tam už jsou rozdíly jednotlivými členskými státy. Já vám ukážu několik příkladů. Co se týče environmentálních povolení, existují různé požadavky, různé druhy kritérií a také lhůty na obdržení těch povolení jsou odlišné, a to ještě ani nemluvím o regionální a místní úrovni. Pak také environmentální zhodnocení, zase jsou tu odlišné požadavky na velikost těch příslušných hospodářství, co se týče toho zhodnocení. Pak, co se týče hnojení, a množství nitrogenu, fosfátu, zase jsou tam obrovské rozdíly, také sezónní eh, rozdíly a také samotné zpracování žádosti o určité výjimky a podobně, ty se velice liší, takže takové existují výjimky, v, rozdíly v interpretaci evropské eh, legislativě. V Nizozemsku, v Belgii máme och, eh, práva na ochranu, co se týče počtu eh, zvířat. Ehm, pak, co se týče snižování emisí čpavku, existují zase odlišné techniky používané v členských státech a i ta úroveň té samotné redukce z jednotlivých hospodářství a způsobu, jak toho dosáhnout, se také liší. Otázka inspekcí živých zvířat, to už tu zaznělo. Ta inspekce je zase poměrně odlišná v jednotlivých státech. V Nizozemsku veterinář musí být přítomen na určité farmě, jinde je to zase jinak a zase náklady jsou odlišné. V některých státech to je na úkor zemědělců, jinde je to jinak. Někde to může být i 14 inspekcí pro přepravu zvířat či salátek pro export jinde. Jsou to ceny třeba 1 euro nebo nižší ceny pro zvířata, která jsou přepravována na jatka třeba i přeshraničně nějakých 100 či více kilometrů. A pak ročně to můžou být miliony, třeba 4 miliony eur jenom za tyto inspekce před vývozem. A pak máme ta národní doplnění, tady jenom takový výběr. A první zmínka, to je ten prostor k životu pro jednotlivé zvíře 0,65 metrů, tedy se doporučuje pro sládko do 10 kg. Samozřejmě v Německu či v Rakousku je to 70, 0,75 a ve Švédsku třeba 1 metr čtverečný. Takže zase si můžete představit, jaké to může mít i zase dodatečné náklady. Pak ty březy prasnice, tam máme nějakých 2,5 metru čtverečných A v Nizozemsku říkáme tedy, že všechny ty prasnice mají tedy stejné požadavky. A třeba po inseminaci se rozšiřuje prostor eh, čtyři týdny, ve Spojeném království je to odlišné, a někde je spojují dohromady. A v Nizozemsku se hovoří o čtyř, čtyřech dnech po inseminaci, jinde třeba v Rakousku deset dní. Pak otázka podlahy buď pevná podlaha, tady minimální požadavek asi 40 u nás, což nevyžaduje směrnice, a pak samotná definice toho, co je to tedy ta pevná podlaha, tam existují velké rozdíly. Otázka mutilací. Směrnice tady dodává prostor pro specifické mutilace, ale příklad otázky třeba kastrace prasa, tam existují velké rozdíly, například v baltských zemí. A některé země používají váhové rozdíly pro salátka a pak jsou tady také pravidla pro dálkovou přepravu. Pak, co se týče používání slámy, Švédsko tady má vysoké požadavky na blaho zvířat. Jsou to požadavky pro všechna prasata užívání slámy. Takže to je několik eh, příkladů těch národních doplnění. A tady máte graf ekonomického dopadu, tedy některých těch opatření. Zase je to takový výběr těch, podle mého názoru, nejdůležitějších opatření. A tady víte, vidíte, že Nizozemsko to má 19 centů, co se týče nákladu na plnění tedy evropských textů a, a malá míra potom je ta národní interpretace a, a nizozemské doplňky. Pak mm, Například eh, další země jako Francie, Německo, Dánsko, Španělsko, tady jsem to použil jenom jako příklad. A, a někdo si může říct, co je to tedy těch 19 centů, když půjdete do obchodu, moc si za to nekoupíte, ale třeba těch 4 centy, to je v podstatě příjem pro toho zemědělce, když krmit, vykrmujete zvířata, tedy prasata, tak dostáváte 4 centy a těch 19 ve srovnání s tím je tedy opravdu vysoká částka. No a na závěr, tady jsou pak soukromé iniciativy, protože máme samozřejmě legislativu, ale nad to ještě existují třeba ze strany maloobchodníků nebo i jiných, kteří mohou požadovat, eh, mít své vlastní požadavky. A proto tedy eh, ukazuji, že dole jsou ty evropské normy legislativy, pak jsou ty národní eh, interpretace a pak i malobchodníci mají své soukromé pravidla, normy a pak jsou tu tedy velice soukromé iniciativy jednotlivých značek eh, nebo nějakého konceptu o tom používání. A to je vše o těch tedy právních standardech. A jaká je výhoda těch právních standardů to je to, že ty dodatečné náklady připadnou na spotřebitele, na zákazníka. A pak ehm, to je výhodou pro eh, zabezpečení, řekněme, pro zemědělce. Mají tak rovnější podmínky a pak je tu tedy eh, dobré, že určitý dopad připadá na eh, spotřebitele. Je tu tedy ten právní systém a nad tím ještě stojí ty soukromé iniciativy a u nás existuje určitý prostor i na rozlišení na úrovni maloobchodníků. Můžeme to srovnat i s jinými regiony mimo EU, třeba Spojené státy a srovnání s evropskými normami. Ve Spojených státech téměř nemají legislativu na téma blaha zvířat, spíš se to zakládá na takových průmyslových normách, maloobchodních normách a nějakých prostě zemědělských praktikách a zemědělci, kteří, alespoň tedy v chovu prasat, kterých se to týká, tak mají víceméně srovnatelné normy. Ano, existují určité rozdíly, třeba co se týče toho slučování těch březích prasnic, ale ten systém existuje, ale to je zase jiný přístup, který se uplatňuje tady v Evropě. Tam máme základ evropskou legislativu, pak tu národní interpretaci, národní doplňky a nad tím ještě ty soukromé iniciativy. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji za tuto prezentaci. A teď navrhuji, abychom pokračovali diskusí, protože komise se momentálně vyjadřovat nechce. Takže dám slovo panu Luazo, který žádal o slovo. Ano, mnohokrát děkuji za slovo. Pokud jde o Evropskou unii, tak ti se snaží dát dojem, že to je rovnost mezi členskými státy, ale ten systém není, není rovný a spravedlivý. A tyto scénáře tomu napomáhají. Řady nařízení, směrnic, které se akumulují, což znamená, že eh, to stěžuje práci hm, pro farmáře. A dále jsou tady pravidla životního prostředí, které navíc věci zhoršují. Jest já a další kolegové nevědí, nevidí nic, na čem by se při- pracovalo. Je to čím dál tím složitější. Ta legislativa není stejná. Pochopitelně cena pracovních eh, nákladů eh, je různá. V různých zemích je tady pak sociální dumping eh, a také otázka fitosanitárních věcí, pesticidů, Mám na mysli nitráty, co, což jsou věci, které jsou problematické. Zdá se, že ta ochrana je někdy problematická, pokud jde o ochranu spotřebitelů, jak uplatnit legislativu. Francouzi eh, přijali určité rozhodnutí, které chtěli eh, uplatnit u ostatních, to bylo zamítnuto, bude to mít negativní dopady na pěstitele třešní, což porušuje suverenitu a eh, to díky složitosti těchto evropských pravidel. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, nejdříve blahopřeji k uspořádání a slyšení k tomuto velice důležitému tématu. Eh, On se to dotýká celé řady perspektivy perspektiv. Eh, každopádně legislativa se musí eh, požadat, postarat o to, aby existovaly rovné podmínky v oblasti životního prostředí a blahobytu zvířat na evropské úrovni. Eh, může to být pro spoustu hráčů nepříznivé, ale může to být také šance. Potom je tady finanční politika. Já jsem každopádně pro větší flexibilitu členských států. Podívejte se na dobrovolnou modulaci nebo článek 68 k poskytování dobrovolné podpory a také členské státy a Evropská komise můžou zdvojnásobit těch 500 milionů. A je zřejmé, že odsouvání těch dotací a jednotlivé rozdíly v pravidlech vytvářejí nerovné podmínky. Zeptám se Alberta Máta, co si myslí o využívání toho krizového fondu, protože to je takové prodloužení eh, pravidel eh, pro státní eh, pomoc vlastně, protože protože tady by se vlastně dalo hovořit o vyrovnání příjmů pro všechny sektory a nejenom pro některé konkrétní zemědělské sektory. Děkuji. Monsieur Děkuji, pan Des. Děkuji, pane předsedo, a děkuji e, všem čtyřem odborníkům, e, kteří zde podali e, zprávu. To bylo velmi zajímavé. Já bych se tady zaměřil na několik otázek. První řečník hovořil ve prospěch flexibility od začátku zemědělské reformy. Já si myslím, že to není tak zajímavé. Žijeme v eh, oblasti, eh, tedy v době nesmírného zkreslení konkurence, narušování hospodářské soutěže v Evropské eh, unii právě daného nerovnoměrným, nerovnoměrnou implementací zemědělských reform. Jaké návrhy tady máme k dispozici? Máme jenom eh, velké eh, rozdíly, například u plateb v rámci prvního eh, pilíře mezi členskými státy, ale máme tady i obrovské rozdíly uvnitř členských států. V některých členských státech, například ve Francii, se platí 10 euro na hektar až 1000 euro na hektar takže tam je třeba rychle něco udělat. Albertu Mátovi bych řekl, Alberte, ty jsi hovořil o těch 500 milionech eh, eur, které eh, eh, jsou k dispozici. Nebylo by bývalo lepší těch 500 milionů eur mm, místo, tedy rozdělovat místo toho principu rozlévání jakoby ze zavlažovací konve, tak prostě soustředit na konkrétní potřeby? Podívejte se, eh, teď eh, mléčný tuk je eh, levnější z Indonésie než z Evropy a tam bychom bývali moci, mohli docela pomoci, zejména když 60% prostředků ještě není vyplaceno. A děláme velké problémy, a o tom se tady nehovořilo, že jsme skonstatovali, že ve členských státech se zemědělci starají o to, aby produkty z jiného členského státu Eh, mizely eh, z regálu. Můžeme se eh, zeptat na to komisi, ale nemůžeme potom vlastně potom už hovořit o vnitřním trhu, když už se německé produkty nebudou moci prodávat na francouzských trzích a, nebo ve francouzských supermarketech a italské v Německu. Takže musíme si dávat pozor, abychom nerozbili ten vnitřní trh. Já jsem Eh, tedy eh, podívejte se, co se stalo včera a v eh, Rakousku. Dávejte si pozor, aby se z Evropě něco podobného nestalo také na celoevropské evropské úrovni. V Evropu už sledují 50 let tu zemědělskou politiku a my jsme se hodně odklonili od té společné zemědělské politiky. Oui, monsieur de Castro. Sì, tanto anch'io ringrazio Děkuji. Také já bych chtěl poděkovat našim pozvaným hostům za jejich prezentace. Také já tady vnímám, že opravdu se tu nedostává rovných pravidel. Ta nerovnováha mezi jednotlivými členskými státy vede k tomu, eh, že se tak jaksi renacionalizuje ta národní zemědělská politika. K těm uh, předřečníkům z toho, co tu již zaznělo, také já mohu říci, že jsme zaznamenali určitou krizi, že údaje jsou opravdu hrozné. Od roku 2009 eh, jsme zaznamenali 30% pád eh, v poptávce a jak si nejsme schopni vyřešit evropský problém. Ano, komise dala k dispozici na řešení problému 500 milionů a velká část z těchto 500 milionů byla využita v oblasti eh, nebo byla rozdělena do různých členských států, aniž by to mělo nějaké efektivní dopady. Ostatně i kolega Des to zmínil, velká část těchto prostředků ostatně ani nebyla využita. Takže tady zažíváme určitou renacionalizaci a řešení, jak si se tu nedostává. Je důležité, abychom se vrátili k takovým těm rázným evropským politikám, protože tato flexibilita může vést k renacionalizaci politik a my tady potřebujeme opravdovou evropskou reakci a proto eh, tady vlastně pokládám otázku panu předsedu Matovi eh, ohledně toho eh, té revize, průběžné revize přistoupíme k něčemu takovému, nebo to necháme plynout. Pokud se rozhodneme něco udělat, tak je opravdu zapotřebí eh, si vyhrnout rukávy a něco udělat s legislativou. Paní Petir. Hvala vám lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim e, našim gostima i željela bych... E... Eh, Děkuji pane předsedo, také já chci poděkovat našim pozvaným hostům a Chtěla jsem se obrátit eh, na maďarského experta, co se týče těch opatření vedoucím ke snížení DPH. Ta opatření, ke kterým se již přistoupilo, jak si nesla nějaké plody, vedlo to k nějakému snížení z 25 na 5 eh, Co se týče těch eh, poražených vepřových půlek, anebo se to přesunulo i na mléčné odvětví? A nebo je to jenom provizorní opatření, paní Schroeder? Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda za toto setkání. Minulý týden jsme hovořili také o krizi v zemědělství a teď se ukazuje, o co přesně jde. Čili já jsem velice ráda. Musíme s tím něco dělat, ale a to je eh, předmět mé eh, první otázky na Alberta Jana Máta. Minulý eh, rok 7. srpna začal bojchod ruský a to se hodně dotklo v evropského zemědělství. Nejdřív 500 milionů a teď se potom hovoří, Albert říkal i jednu miliardu. Čili ono to leží. Jak se postarat o to, aby eh, ty peníze se dostaly té Kambadii? Eh, na čem to vázne? Eh, na zemích, na vládách, například v Nizozemsku se o tom tento víkend hovořilo. Zemědělci opravdu by chtěli z toho něco mít. Čili jak se postarat o to, aby ty peníze se dostaly tam, kam mají? A potom také Eh, podívejte se, jak to udělali v pení, ve Francii, v Belgii, v Dánsku s těmi krizovými prostředky, čili eh, úplně jinak, nerovná eh, pravidla. Co s tím můžeme udělat? Za druhé, certifikace. Občané nám posílají tisíce mailů, protože chtějí vědět, odkud jsou dané výrobky, pokud je to označování původu. A já se potom ptám, ještě jednou regionální produkt, to se dobře prodává z vaší organizace. Není to také eh, důležité eh, tedy udat, eh, udávat toto směrem k občanům, protože občané potom řeší úplně něco jiného, než my řešíme tady. A potom se dívám na doleva na pana hosta, který hovořil o, chovu prasat v Nizozemsku a o, o nákladech na to. Nedávno tady byl předseda rady a to je nizozemský minister Van Dam teď a jasně řekl, že pokud eh, musíte eh, hodně investovat eh, na základě evropských předpisů do ekologie a blahobytu zvířat, tak to dostanete zpátky ty investice. A teď víme, že to není možné. Odkud to tedy bude možné, aby dostali ty peníze zpátky? Já vidím, mě, mě tady na tom něco nesedí. Děkuji. A ještě jedna důležitá otázka, jsem zapomněla, jenom stručně, jestli můžu. Natura 2000, směrnice o stanovištích ptáků. Máme tady strategii e, pro biodiverzitu, kterou jsme přijali, tu, e, kterou jsme přijali teď. To se to bude vztahovat na velké oblasti. A, a e, směrnice byl jediný způsob, jak toho dosáhnout v naší provinci eh, víme, že se to týká 32 zemědělců, ale on se to týká eh, celého Nizozemska. A od kolegů z, z Německa, z Francie, vím, že vůbec nejsou tak mm, daleko. Jak se postarat o to, abychom ta pravidla upravili tak, aby, eh, a teď se dívám na kolegy z jiných zemí, aby tady bylo řešení pro všechny stejné. Opravdu můžu říci, že je velice eh, tristní, jak to dopadá a eh, může to eh, znamenat i konec tohoto chovu drůbeže v Nizozemsku. Pan Hausling. <coughs> Milé kolegyně a kolegové, já si myslím, že je překvapivé, že zejména Front National si tady stěžuje, že nemáme jednotnou politiku v řadě oblastí. To je opravdu napínavé v této diskusi. Co kdybychom se zase vrátili k nacionalizaci? Eh, ty bude Brexit, eh, Anglie bude mít svoji vlastní politiku, Front National eh, také bude mít svoji národní politiku. To je určitě výsledek tohoto slyšení, že v řadě oblastech musíme ještě více spolupracovat, potřebujeme stejné předpisy a potom je společně musíme prosazovat. Teď máme problémy s prosazováním, s implementací. Podívejte se jenom na chov zvířat, eh, ať už eh, my hovořili jsme dlouho o brzích eh, prasnicích a o klecových chovech a tam jsme to také nedokázali dlouho prosazovat. Čili dokud nebudeme mít společnou politiku, tak ty rozdíly tady budou, ale znovu říkám, spousta z vás je tady stěžuje a v eh, řadě oblastí se to také eh, vyrovná. Eh, v, jasné, že podniky v intenzivním chovu v Německu a v Nizozemsku mají vyšší náklady, ale to je jasné, že mají vyšší než v Irsku a je to správně. Kde je nízká koncentrace zvířat, tam nemusíte tolik chránit přírodu, čili já bych to nevnímal jako zkreslení hospodářské soutěže. Podstatné ovšem je, aby eh, se mohl eh, mm, spotřebitel také eh, na konci lépe rozhodovat, je lepší označování na základě původu i na základě jiných předpisů. Musí to být zřejmé pro spotřebitele, odkud ty produkty pocházejí. Mají potom jasnou volbu. Nechceme žádnou jednotnou cenu každopádně. Poslední reforma EZP Ehm, přispěla k velké nerovnosti, jsem tady slyšel. Mohl by nám to příslušný expert eh, osvětlit? Já si nemyslím, že po poslední reformě eh, společně zemědělské politiky by tady byla nějaká velká nerovnost. My jsme se staro, eh, snažili o to, alespoň aby platby na plochu byly přizpůsobené. Aspoň jsme se, samozřejmě to ještě druhý pilíř, ale každopádně jsme chtěli alespoň tohleto v Evropě nějak vyrovnat. Merci, monsieur Ferrand. Děkuji, pan Fera. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Je to poprvé, co máme takovou tu diskusi v našem výboru. A to mě překvapuje, protože zemědělství není levicové či pravicové. Často tady matene, mateme politickou situaci se situací ze zemědělství a podle mě to znamená, že to nebereme vážně. Panu Desovi připomínáme, že za rakouskou politiku neodpovídáme a pan Castro pokud nemáte zájem o zemědělské záležitosti a chcete, aby Evropská unie uplatnila své principy, pak je to na nich, aby volali tento výbor. Je to poprvé, kdy probíhá takováto diskuse. Je mi líto, že toto není příslušné fórum. ale myslím si, že si musíme říci věci na rovinu. Pokud nechcete vidět, k čemu dochází dnes v Evropské unii, tak pak Hogan tady má určitý plán. Je to naléhavé, tento plán byl předložen velmi pozdě, nebyl uspokojivý a nezohlednil reality v sektoru. A to znamená, že se vyhýbáme jednomu problému. To znamená, že komise pak odpovídá za svou vlastní krizi vouloir faire en sorte qu'il n'y ait qu'une mesure. Euh, Co znamená, že každý stát pak odpovídá za vlastní politiku a ignoruje se, že podmínky v jednotlivých zemích jsou jiné. Čili nejedná se o to, že by byla na vině politika jednotlivých států. Bohužel se jedná o politiku Evropské unie to má pak za cíl že státy nespravují své zemědělství, že jsou nuceny, aby je řídila Evropská komise. Ke konsensu asi nedojdeme. Jsou tady nedostatky EZP z roku 2014. Teď o dva roky později, co můžeme dělat, aby státy upravovaly vlastní sektor, anebo komisař řídí, řídí to, co děláme i tady ve výboru, pan Eldos? Děkuji. Eh, Paní Petr eh, by ráda položila otázku, a, a, eh, respektive položila otázku a já bych na ní navázal a týká se to omezení nebo snížení DPH eh, z 25 na 5 To je rozhodnutí, které padlo a, a od leta příštího roku se DPH na a, mléko, drůbež a vejce také sníží na 5 a já bych se eh, zeptal pana Sabatka je, k čemu to povede, když eh, snížíme DPH eh, ze 27 na 5 jaký to bude mít vliv na trh. Děkuji. Takže tímto uzavírám rozpravu a navrhl bych, abychom si vyslechli opět naše čtyři pozvané hosty postupně. V první řadě pan Nýberg. Tři, čtyři minutky. Thank you much. Děkuji. Jestli jsem to dobře pochopil, vyplynulo z některých otázek, že to vypadá, že bych podporoval uh, flexibilitu a různorodost požadavků členských států. Naopak, já jen uvádím to, co je zjevné. A pokud byste to chtěli měnit, tak bych navrhl pro účely transparentnosti dát zemědělství poslancům nástroj, jak zmírnit rozdíly mezi státy tím, že se jim dají k dispozici znalosti o tom, jak se jednotlivá pravidla uplatňují v různých členských státech. Z tohoto hlediska by to zjednodušilo argumentaci pro členské státy i zemědělce mohli by lépe argumentovat potřebou změn v určitých oblastech. My jsme získali tyto informace z různých členských států a to pomohlo upravit a zlepšit situaci v Dánsku. Děkuji, pan Šapatkaj. Děkuji za otázky. Pan kolega už částečně odpověděl, paní Petr. Od 1. ledna 2016 maďarská vláda snížila DPH z 27 na 5 a o to se očekává, že se stabilizuje trh s vepřovým masem. Údaje o hudbě eh, jsem eh, zmínil eh, vzhledem k tomu, že ta nízkopříjmová situace samozřejmě působí na to, kolik se spotřebovalo vepřového, takže doufáme, že snížení cen povede k rozmachu spotřeby. Samozřejmě zatím nevíme, jak přesně. Eh, bude se také eh, snižovat DPH na drůbež, mléko a vejce, to jsou zatím plány vlády. Tam to klesne z 27% na 5%. Celkově je třeba uvést, že mm, u vepřového ty základní produkty, Mm, tam eh, bylo sníženo DPH na celý, eh, celé jateční tělo. A, a to je tedy eh, potom levnější. Je třeba pokračovat, tedy počítat s tím, že v nejnižší třetině maďarské společnosti vzhledem k omezení DPH tedy, eh, tedy doufejme, se zvýší spotřeba. Povede to k tomu, že eh, spotřebovaný objem eh, vepřového masa se zvýší. Tohle opatření stálo 300 milionů eur. To je přijatelné, pokud jde o státní rozpočet, ale každopádně to něco stojí to je třeba, a takže musí se to nějakým způsobem vyplácet. Si, merci vous, monsieur Mnohokrát děkuji, pan Matt. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, eh, já jsem dostal celou řadu přímo mířených otázek na mě. Teď pan Verzo ten hovořil o sociálním dumpingu v zemědělství. Řada eh, zemí, evropských zemí nemá eh, žádná pravidla, pokud je o minimální mzdu. A by bylo dobré eh, také tímto způsobem vyrovnat podmínky v Evropě. Vím, že nizozemské předsednictví se o to snaží a naše organizace to podporuje. Potom, pokud jde o otázku Jana Hajtemi, hovořil o těch 500 milionech. Kde to je? Je to správný přístup? hovořil o tom krizovém eh, fondu, jestli je tam třeba ještě něco navýšit. Všichni vědí, že když se eh, vydává více peněz eh, z krizového fondu, jde to na úkor přímých plateb. Já si myslím, že to je to nejhorší řešení, které nás může napadnout, protože trh neovlivníte několika sty miliony eur a zemědělci kvůli tomu na, na, na to přesto musí platit. Takže to není dobré. Bylo by lepší podporovat eh, vývoz například eh, prostřednictvím eh, lepšího přístupu na nějaké trhy, vyjednání toho přístupu tedy. A nebo prostě, aby Juncker jel do Ruska. On to udělá v červnu, ale mohl by to už udělat zítra. Pro nás je to těžké, jako pro zemědělce a, a pro zemědělce. A, Eh, ruští občané dávají teď 50% příjmu na eh, potraviny. A je to dané tím bojkotem a špatnou politikou. Takže i Rusové na to mají co eh, získat. A Rusové si nebudou kupovat jenom evropská jablka, ale i karbanátky a vůbec z toho můžou získat. Pokud je o ten krizový fond celkem, tak tam se mi tedy nezdá jako dobré řešení. Albert Des se ptal, jestli těch 500 milionů bývalo, nebylo možné vynaložit lépe. Ano, souhlasím, mohli jsme to udělat jinak. A jako předseda KOPA ještě jsem viděl, co se stalo. Že tam byly různé programy ve ženských státech k vydání těch peněz. To samozřejmě nevede k lepší, k lepší úrovni. U nás třeba jsme dostali 30 milionů Prostě eh, řekli jsme, eh, udělali jsme k tomu dohody, že to nepřijde přímo eh, zemědělcům, ale bude se to vydávat na restrukturalizační plány chovu tedy prasat v Nizozemsku a zemědělci to potom můžou vnímat jako investici do silnější budoucnosti. Ale někdy se to když se to dá přímo eh, na národní agendu, tak to opravdu někdy neposílí eh, eh, tedy národní zemědělství. To je třeba mít na paměti. Pan de Castro. Ten položil principiální otázku velmi. Pokud jde o přehodnocení uprostřed období, midterm review. Francouzský kolega říkal, že ta stávající politika není odolná na krizi. To souhlasím. V Evropě se vede eh, diskuse o penězích, o rozpočtu a to také povede eh, k tomu, a mně se nezdá jako dobrý eh, nápad, aby se tam ještě přidávalo 10%. Ale pokud bychom dosáhli toho, aby ty peníze zůstaly k dispozici, že ta politika bude fungovat praktičtěji, a zjistili bychom, jak například podpořit export, tak určitě bych byl pro ale v tuto eh, chvíli bych se eh, trošku eh, zdráhal před midterm review. Paní Schreier se ptala na ruský bojkot. A co se dělá? Já už jsem říkal, co si myslím o tom přístupu k otevírání trhu. Tam je opravdu třeba na to trošku zatlačit. Pokud se pan Juncker podívá na to, jak to, eh, jak to bylo ještě eh, včera eh, na atletických závodech, tak každopádně takový konec, takový koncový sprint by mohl nasadit také v této věci. Pokud jde o označování a že občané musí vědět, odkud potraviny pocházejí, to samo o sobě je dobré. Pokud jde o negativní věci, tak tam ne. Čím více eh, eh, spotřebitel eh, ví o tom, jak odkud pochází produkt, jak bylo zvíře chováno a tak dále, tak zaplatí více. Ale často se to používá k negativním agendám a to je, a k, s tím nesouhlasíme. Pokud jde o Naturu 2000, tak tam také vnímám ty problémy i v tom dopadu. Já jsem v Háchu, u nás v hlavním městě, v Hágu, u nás v hlavním městě tedy říkal, že zemědělec eh, sám by měl být eh, chráněn a měl to by se mu také věnovat eh, pozornost v rámci Natura 2000. No, nemyslel jsem to úplně jenom humorem, jenom z legrace tedy. Každopádně je třeba to udělat chytřeji. A také ty hranice mezi přírodou a zemědělstvím by měly být trošku rozvolněny. Kolikrát zemědělci mohou eh, pěkně zatravňovat eh, eh, ochrana, tedy chráněné oblasti a může to fungovat dobře. No, v Nizozemsku je Fran- tedy v Belgii a Francii to jde. Řešme to také tímto způsobem a přistupujeme k tomu méně dogmaticky. Každý takový pragmatický přístup ze strany komise povede eh, k tomu, abychom méně dogmatičtěji vnímali rozdíl mezi přírodou a zemědělstvím. Potom eh, kolega Feral, pokud jsem to eh, pochopil dobře, říkal o tom, že to jde především nacionálně, ale já bych řekl, že, země, že Francie je třetí největší vývozce na světě a samozřejmě Evropa a konec Evropy byl konec francouzských zemědělství francouzského zemědělství. Jedině řešení eh, eh, se zachová tedy, když budou tady rovné eh, podmínky v rámci Evropy, když bude Evropa zachovává, zachována. Každopádně já vám děkuji všem za ty otázky a doufám, že jsem vám vyjasnil celou řadu věcí. Ik wilde graag ingaan op de vraag van mevrouw Schreier. Já zareaguji na to, co říkala paní Schreier. Vy jste se ptala eh, na to, jak ty eh, více náklady eh, na ekologii a blaho zvířat budou pokryty. Jsou tady v zásadě dvě řešení. Za prvé rozšíření škály, tedy rozsahu větší podniky a zvýšení efektivity, ještě zvýšení, ale zvýšení efektivity má negativní dopady protože ta, ta zvířata se tak na zámi kříží, že také jsou náchylnější na některé nemoci a tak podobně. A potom za druhé jsou tady soukromé iniciativy, které se řeší společně se společností tedy. Ty produkty se budou prodávat za vyšší cenu. To můžeme dělat ve spolupráci se společností a potom reagovat tedy eh, na přání občanů jako spotřebitelů. A pokud to takhle pojmete, tak můžete vytvořit eh, rovné podmínky, kde hovoříme o rovných eh, podmínkách pro všechny výrobce pro, ve všech zemích. A je jasné, že kdo má více peněz a kdo si chce plnit přání, tak za to zaplatí rád víc. Ve Švédsku se eh, eh, například požaduje eh, sláma v, při ustájení ve Španělsku nebo v Itálii nebo někde na jihu Evropy, by to mělo úplně jiné dopady, protože sláma a, a teplo prostě nefungují dohromady. Čili máme tady obrovské klimatické rozdíly mezi severem a jihem Evropy. Já vám můžu říct, jak to jde v Nízozemsku. My jsme se legislativně posunuli více k privátní iniciativě, pokud jde o... Eh, chtěli jsme uh, metry čtvereční na prase, například při chovu, a eh, země, minister zemědělství řekl, to bude trvat, to, to bude to trvá hodně dlouho a bude to drahé. Zachází to hodně daleko. Ale my to tedy řešíme spíše v rámci soukromých iniciativ, tak abychom měli základní legislativu a například pokud z těch 4 eh, metrů čtverečních nebo 0,8 metrů čtverečních. Ale každopádně zbytek už musíme nechat na trhu. Děkuji. Merci. Merci a... Já vám děkuji za vaše příspěvky a odpovědi, za účast v debatě. A toto téma je naprosto zásadní pro budoucnost eh, naší takové kolektivní reflexe. Ty otázky opravdu nebo reakce dostály našim očekávání. Tato debata je opravdu velice důležitá. Tímto tedy můžeme uzavřít první část našeho zasedání a Nyní přistoupíme k druhé části a tou je výměna názoru s Evropskou komisí ohledně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, co se týče krizi v oblasti zemědělství. Pan Korte by se měl dostavit do této místnosti, takže si uděláme krátkou přestávku, než k nám dorazí zástupce komise. Já bych rád využil této příležitosti, abych poblahopřál panu Petru Járovi všechno nejlepší k včerejším narozeninám. A nyní tedy malá přestávka. Je vous propose de, de reprendre les travaux, parce que M. Corté nous a, nous a rejoint, je le salue. Takže se pustíme znovu do práce. Protože kolega už přišel. A, takže a, posaďte se prosím. A teď a, eh, tady zájíme výměnu názorů. Takže eh, děkuji vám eh, za pozornost. Teď si budeme vyměňovat eh, názory s Evropskou komisí, zejména k delegovaným a implementačním, tedy prováděcím aktům v oblasti zemědělské krize. Euh, a Já tímto chci poděkovat panu Kortému za to, že se k nám dostavil aktiv přenesené pravomoci týkající se zemědělství v krizi. Jak víte, komisař Hogan oznámil tato opatření na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 14. března. Až dosud Evropský parlament obdržel pouze jeden akt přenesené pravomoci, co se týče mlékárenství. Toto bylo přijato na základě eh, naléhavého postupu, to znamená, že vstoupil v platnost, ale jak víte, máme tu ještě možnost tedy ze strany parlamentu, vyjádřit se proti. To se týká prováděcích aktů na stejné téma. A na to na základě nařízení z roku 2016 týkající se povolení a roz, příslušných rozhodnutí v oblasti mléka. Takže nyní bych chtěl požádat pana Korteho, aby nám vysvětlil tuto tématiku a stejně tak, aby pohovořil i o dalších příslušných aktech, eh, které jsou napojeny na zemědělskou politiku a které tedy by nás mohly tímto velice zajímat. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Andrie, se omlouvám za maličké spoždění. Já vám chci poděkovat, že jste zahrnuli právě tento bod na váš pořad jednání dnes odpoledne. V první řadě, než se vyjadřím k těm konkrétním otázkám, které jste položil, bych chtěl říci, že situace v zemědělské oblasti na trhu je jen málo uspokojivá. I nadále zaznamenáváme nízké ceny, zejména v mlékárenství a u vepřového masa a e, je opravdu velice důležité, aby proběhla tato dnešní výměna názoru. Jsem tu mezi vámi, abych s vámi tedy sdílel, abych vám sdělil to, co komise v této věci učinila od tedy poslední intervence našeho komisaře u vás na plénu před dvěma týdny. Já, pane předsedo, nehodlám tady vyjmenovávat dopodrobna všechna ta opatření, ke kterým se přistoupilo ze strany komise v březnu. Komisař Hogan, jak víte, oznámil 13 dodatečných opatření, aby se bojovalo proti krizi postihující zemědělské trhy. Nicméně podle žádosti, kterou jsem obdržel, se tedy dnes soustředím na aktiv přenesené pravomoci. Ano, pravdou je, že se dělá velký kus práce, my se snažíme teď eh, nějak vypořádat s tím režimem podpor soukromého skladování. Máme tu také jednu eh, pracovní skupinu Task Force, a ostatně Byly tu dotazy na konkrétní členy této task force. Komise také navrhla dodatečné finanční prostředky na podporu zemědělským odvětvím. Nějakých 300 milionů eur již bylo dáno k dispozici pro eh, mléko do Sýrie. Tady hovoříme o tedy evropském mléku tento program tedy eh, se nyní provádí, no a příslušná oddělení na komisi jsou i nadále aktivní a zabývají se hledáním nových trhů, kam tedy vyvážet naše produkty, například eh, návrhy jako Japonsko či Čína. To byly poslední kroky z posledního týdne. Ano, nyní tedy, jaká je situace? K čemu došlo? První opatření, které bych chtěl zmínit, to je něco, co si nevyžaduje dohodu eh, Evropského parlamentu, ale i tak je to hodně důležité a to je tedy navýšení těch stropů pro intervenční eh, nákupy eh, toho sušeného mléka. Příslušné nařízení hovoří o maximální tonáži 109 tun pro um, sušené mléko a také pro máslo. A pokud se dosáhne tohoto Prahu, tak komise musí přistoupit k tendrovému systému, tedy již nenakupujeme za fixní ceny, ale přistupuje se tendru. Byl to návrh ze strany komise zdvojnásobit tento práh na 218 pro mléko a 100 tun pro máslo. Toto opatření bylo rychle přijato ze strany rady a znamená to tedy, že nyní máme další možnosti, abychom mohli vykupovat tedy sušené mléko i máslo po delší dobu, než dosáhneme těch příslušných prahů. Samozřejmě skutečnost, že komise takto nakupuje podstatné eh, množství, to není dobré znamení, znamená to, že trh eh, nenakupuje sušené mléko s máslem, tu nemáme problém, to není problematické, problémem je tady to zkušené mléko. A ukazuje to tedy, že krize v mlékárenství je opravdu hluboká. Takže eh, k tomu došlo. Teď je tu tedy ten nový systém navýšení Prahu, je operační již od minulého týdne. Další věc v mlékárenstvém odvětví, pane předsedo, vy jste se sám toho dotkl. A to jsou ta dvě opatření, která přijala komise, aby povzbudila eh, ty, k dobrovolným dohodám mezi jednotlivými farmáři, aby si plánovali svoji mléčnou produkci. To je eh, prováděcí akt podle eh, článku 222 společné organizace trhu a také akt přenesené pravomoci. Akt přenesené pravomoci a prováděcí akt oba byly přijaty a jsou nyní již eh, v platnosti od 13. března a budou se uplatňovat eh, do 12. Eh, října, tedy po dobu 6 měsíců. Společná organizace trhu a příslušné základní nařízení v tomto případě umožňuje dodatečně ještě prodloužit tu eh, lhůtu na těch maximálně 6 měsíců. To znamená, eh, ta lhůta pro zavírání dobrovolných dohod již probíhá a pokud mi dovolíte, já bych to možná trošku ještě vysvětlil, proč je to tak důležitý právní nástroj a proč tady vyzýváme parlament, aby k tomu vyjádřil pozitivní stanovisko, e, co se týče tedy odsouhlasení těch aktů v přenesené pravomoci. Když se zaměříme tedy na, ty, na ten vývoj, proč je to tak důležité, abychom povzbudili evropské mlečné producenty, aby produkovali méně a proč je to tak složité bez těchto konkrétních opatřeních. Když se zaměříme na situaci na mlečném trhu v Evropské unii, tak jsou tu takové tři faktory. Tři faktory, které vedou k těm potížím. V první řadě, a to bez pochyby, to je tedy snížení celkově eh, po celém světě cen mlékárenských výrobků. Veškeré mléčné výrobky tedy na světě tím trpí. A je to také výsledek těch nízkých komoditních cen, nejen pro mléko, ale i jiných komodit protože se snižuje poptávka, konkrétně v Číně. No a to je tedy ten první důvod. Druhý důvod pro ty potíže v mlékárenství v Evropě, ten je napojen na ruské embargo. Jak víte, Rusko to byl velice důležitý trh pro evropské mlékárenství. Tento trh tedy od uh, srpna 2014 již není otevřen. Uh, No a třetí faktor, to je skutečnost, že od ukončení kvót z dubna loňského roku na mléko, tak jsme zaznamenali eh, navýšení v produkce. A samozřejmě to se tedy rozšířilo, rozšířilo to ty potíže, protože už tak tam byly přebytky právě i z těch důvodů toho druhého faktoru. No a nyní tedy to vidíme, že každý měsíc z těch údajů do Evropy doráží nějakých čtyřikrát, pětkrát více mléka. Tedy produkce se navyšila od doby, kdy byly ukončeny kvóty. A zase ty konkrétní údaje se liší od jednotlivých států i regionů. Ne všechny regiony navýšily takovýmto způsobem, ale obecně můžeme hovořit, je tu tedy taková tendence, trend navýšení. Když se podíváte na stránky Observatoře pro mlékárenství, tak tam máte všechny údaje k dispozici. A tyto konkrétní faktory vedoucí ke krizi se snažíme řešit těma dvěma opatřeními, které jsem již zmínil. Je tu tedy možnost, aby zemědělci, kteří jsou organizováni, eh, třeba v nějakých producentských organizacích eh, nebo mezi profesionálně, jak se to označuje francouzsky, a mohou se tedy združovat i v rámci družstev a společně se dohodnout na jejich eh, dodávkách mléka. Většinou takové uspořádání, takové diskuze většinou v rámci konkurenčních e, pravidel by nebyly povoleny, tedy aby se dohodly na objemu jejich produkce. To se označuje jako kartel. Na společné organizaci trhu máme možnost, co se týče závažných krizí, právě učinit výjimku, tedy zemědělské výrobce pokud jsou združeni, aby takto postupovali. No a k tomu jsme tedy přistoupili. Taková je nyní situace. Zapadá to, to znamená, snažíme se vytvořit určitou ochranu, obranu pro společnou zemědělskou politiku, aby tedy ochránila ty zemědělce, kteří se dohodnou na dodávkách, na snížené produkci a podobně. Je to úplně poprvé, v podstatě se jedná o nové ustanovení od tedy zavedení eh, eh, v této oblasti mléka od eh, prosince 2013 v rámci společné organizace trhu. No a nyní tedy i nadále komise tedy povzbuzuje producenty mléka, aby využili této možnosti. Pak tedy ještě, abych to, pane předsedo, zhrnul, prošel bych tedy ještě několik důležitých bodů, dva či tři. Komise také zavedla postup pro vytvoření eh, observatoře pro trh s masem. To znamená také toto již dva až tři roky funguje pro eh, mléko a komisař Hogan se rozhodl, že něco podobného, co by eh, monitorovalo trh s masem, by tedy mohlo být také zavedeno. Z technického hlediska nebo byrokratického hlediska to můžeme provést, pokud se vytvoří skupina odborníků. Výběr těch expertů je na základě tedy veřejné eh, výzvy, předkládání žádosti, to už bylo zveřejněno a příslušní kandidáti, experti se mohou přihlásit do 15. května. První zasedání tohoto, eh, této observatoře pro trh s masem eh, nastane ještě doufejme do léta a tak budeme mít další nástroj, abychom tady ještě více dohlíželi nad vývojem na trhu s masem, tedy vepřového vězy a jehněčí. A ještě něco málo k ovoci a k zelenině. Dobrou zprávou pokud se zaměříme na statistiky a příslušné údaje, tak zaznamenáme, že e, mnoho subjektů tady v této oblasti e, se vypořádali se ztrátami s ruským trhem a našli si jiné východisko. Také Evropská unie okamžitě v srpnu v září přistoupila k specifickým opatřením, která právě měla řešit oblast ovoce a zeleniny, zejména u těch eh, rychle podléhajícím druhům. No a nyní tedy eh, prostřednictvím těchto eh, mechanismů tu máme asi ztráty jenom jedno, v hodnotě jednoho milionu. Máme tu celkové ceny kolem 216 milionů eur. No, toto opatření by mělo skončit eh, koncem června a komise v brzké době představí další opatření a to bude akt v přenesené pravomoci, to znamená druhý akt v přenesené pravomoci, s kterým pan Andrie tedy eh, v brzké době přijde a to bude vlastně rozšíření toho stávajícího režimu o další rok to znamená do konce června 2017, pokud samozřejmě ten zákaz nebude ukončen ještě dříve, což by bylo výtečné. Nicméně my tu budeme mít tedy určitou uh, normu pro další rok. Velice pozorně uh, se zabýváme také tou potřebou uh, přizpůsobit ty stávající režimy, no a vzhledem k tomu, že už to bude třetí rok, kdy tento režim je jaksi aktivní a že mnozí našli tedy jiné trhy eh, v jiných oblastech, tak tedy i celková množství v rámci toho režimu budou snížena. Takže tady bude obálka a množství pro konkrétní členské státy. Pokud se podíváme na vývoj od roku 2013, pokud se podívám a zeptám se experta, jakým způsobem se uplatnilo opatření od 30. června roku 2015. Teď je to skoro rok. Je to asi 35%. 35% už bylo uplatněno, což je dobrá zpráva. Znamená to, že už není taková potřeba tohoto opatření a myslím si, že teď v rámci třetího roku můžeme předložit návrh pro v přenesené pravomoci, který zohlední právě tento vývoj. V neposlední řadě financování. Myslím, že komisař ho už na plenárním zasedání před několika týdny uváděl, že v rámci rozpočtu tady není možnost poskytnout financování na pomoc farmářům, kteří chtějí omezit svou produkci mléka. Nicméně Projednávali jsme a také jsme dali možnost členským státům poskytnout státní dotace s cílem pomoci farmářům, kteří mají problémy, kromě těch dotací, které už máme, kromě de minimis, jsme dali pokyny členským státům, podle kterých mohou poskytnout asi 15 000 euro na farmáře na rok na jednotlivé sektory, které narazily na problémy. No, tam je také něco, co je trošku problematické, chtěl bych to naznačit. Tyto dotace, na to podpora, může být poskytnuta ve firmě půjček, které musí být ručeny nebo splaceny a pokud v rámci podpory se farmář zaváže ke stabilizaci produkce nebo snížení produkce, pak může být tato pomoc rovněž poskytnuta jako grant a tudíž se nemusí splatit. Ale je také možné, že pokud se tady uplatní závazek ze strany producenta, hm, mluvím především o mlékárenském sektoru, těžko bychom poskytli režim podpory, kdy budeme pro, poskytovat náhrady těm, kteří jsou v těžkostech a budou nadále produkovat více mléka. To by pochopitelně nebylo moudré. No a myslím si, že díky těmto opatřením se vám poskytl přehled o situaci od doby, kdy vám komisař kdy vás komisař oslovil před dvěma týdny. Eh, předpokládám, že budete moci odsouhlasit akt přenesené pravomoci pro družstva a pro dobrovolnou, dobrovolné snížení produkce a požádám i o to samé v případě ovoce a zeleniny, což je záležitost, která přijde na stůl v následujících několika týdnech. Mnohokrát děkuji. Takže zahájíme diskusi panem Danténem. Dan, pan Dantén je zpravodaj. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a děkuji za tyto informace. Eh, informace, které tady komise poskytla, naznačují, že aspoň psychologicky začala komise řešit krizi. Nicméně nejsem eh, si jist, že se to tak provádí víceméně hmotně. Nevím, zdali všichni komisaři, zvláště ti, kteří zodpovídají za rozpočet, mají vůbec představu o situaci farmářů v Evropě. Čili maximální pomoc, která může být poskytnuta, je 15 000 euro. A dnes ale producenti často říkají, že prodejní cena vůbec nepokrývá výrobní náklady. Přicházejí o 8 až 10 centů. Takže těchto 15 tisíc euro vlastně dostane farmáře na nulu. A myslím si, že pokud by se jednalo o národní podporu, tak to nejde správným směrem. My tady hájíme SZP. A pokud eh, to budou muset řešit členské státy, tak veřejné mínění spochybní SZP. A krom komisaře Hogana, myslím, že to budeme muset dát k eh, projednání celé komisi. Myslím si, že jediná věc, která nám může pomoci řešit krizi, je povzbudit eh, zemědělce, aby snížili produkci o nějakou míru. A to v určitém poměru nabídka poptávka. Podpora by pomohla omezit produkci, než to řešit administrativně. Sklad, tedy skladování a pak prodej, prodej másla a tak dále. Myslím si, že komisaři by se nad tím to měli zamyslet. A pokud jde o družstva, tady si myslím, že parlament určitě poskytne nějaký názor, ale také s tím souvisí financování. V případě ovoce a zelenina máme náznaky, že členské země mají odbyt jinde než tradiční trhy. Tady nástin těch nových trhů, to je dobrá představa, ale až teprve teď jsme se dostali do příslušného pěstitelského období a teprve v následujících pěti, šesti týdnech budeme mít představu o tom, jak trhy vypadají. Takže jakmile dostaneme a přenesené pravomoci, budeme ho moci konfrontovat se situací na trhu, protože produkce se dostane na trh právě v této době. Děkuji, pane Dantene. Paní Müller? Děkuji vám každopádně eh, za to, co jste řekl, pane Korte. A eh, ovšem faktem je, alespoň mně to tak eh, v Německu se zdá, že mlékárny nechtějí dohody, že máme družstva a já znám jedno, které se obrátilo na své zemědělce a řeklo, že by měli konečně snížit své objemy. Jedno jediné. ostatní nic takového nedělají. Soukromé lékárny, se zdráhají plnit přísně nějaká kritéria, která by potom vedla k tomu, že by zemědělci dostávali lepší e, ceny. A musíme se e, představovat i jiné věci, jak už pan Des dneska například Eh, říkal, eh, například ty eh, tržní přerážky, hodnotící přerážky, kdy například bychom mohli zavražovat dnešní prášek nebo prodávat máslo do přímo do výroby pečivo, tak pokud jde o těch 15 tisíc eur, tak německý ministr eh, zemědělství už řekl, že to nechce dávat na podnik. A teď eh, jsme se vůbec nedostali dále. Komise eh, to přehraje na členské státy, členské státy to přehrají na komisi. Peníze, to vypadá, že nikde nejsou. Nejsou žádné nové peníze. A já si pořád kladu otázku, jestli bychom se neměli zamýšlet nad eh, nějakým jiným opatřením. Já jsem říkala už na plénu, eh, že časově omezená eh, prémie k snížení stavu mlečných krav by se mi zdála logická. Takže nějaká taková prémie pro přizpůsobení se tržní situaci, to by, myslím, Eh, hodně pomohlo snížit ty eh, zásoby mléka na trhu. Merci, Monsieur Osling. Já, Frau Müller, mit dem Vorschlag. Tak pokud jde o eh, tenhle návrh, tak k tomu se dostáváme k, do 60. let. Nic v Evropské unii zatím nebylo tak užitečného, protože to se prostě ty krávy převezly jinam a bylo. Pokud je co, co navrhuje komise, no prostě pořád to není jasné mě to hodně zklamalo. My jsme tady měli velkou rozpravu a pan komisař vůbec nezareagoval eh, na ty rozhovory, které jsme tam vedli. Eh, ve spoustě věcí jsme se neschodli, ale samozřejmě důležité bylo, že musíme snížit to množství. A teď komise říká, že to je věc na členských států. Členské státy mohou nabízet programy a, a eh, družstva si to mají dohodnout s lékárnami. Ale pokud to neuděláme v Evropě jednotně, potřebujeme evropské jednotné opatření, tak to prostě nebude fungovat. No, jeden, jeden to prostě neomezí a nepomůže to, když ostatní eh, budou, eh, nebudou redukovat. Potřebujeme evropské řešení a to musí přijít eh, od komise. Ne všechny členské státy si mohou dovolit to financovat vzhledem k jejich rozpočtové situaci. Jenom některé státy si to můžou dovolit. Takže jsme daleko od řešení této evropské krize. Hovoříme o pozorovatelně trhu a No podívejte se, když budete pozorovat trh, tak zjistíte, že ceny jsou špatné. A co uděláte potom? Pozorovat trh. Už, to už bylo navrženo v rámci agrární eh, reformy. No, to potom musíte doprovodit eh, opatřeními. Když je toho moc, tak musíte to nějak řídit. A vy se najednou potom eh, toho strašně bojíte, že potřebujete řízení množství. A o tom se znovu musíme začít eh, bolit. Pokud nechcete vést toto, eh, tuto debatu, tak ostatní opatření budou neúčinná. Co až potom eh, se naplní sklady tím mlečným práškem nebo máslem. Pan komisař jezdí po světě a prodává mléko, ano. Také jsme ho dražili, tady zvýšili, pardon, Eh, ten export, ale přesto se nic nestalo na našem trhu, takže neúčinné opatření. Kdy pochopíte, že eh, jedině evropskými opatřeními dosáhnete něčeho? Jinak eh, dostane se ta kri- to odvětví už do nejhlubší krize všech dob. A některé mlékárny říkají, že to padá po 20 centů za litr mléka. Ta cena. To bude hospodářská krize a zhrutí se celý sektor. Kdy už to komise pochopí tohle? Oui, merci. Um, monsieur Loiseau. Pan Loiseau. Oui, merci, président. Concernant les crises agricoles. Děkuji, pane předsedo krize v zemědělství a tedy následný pokus komise situaci vyřešit, já si myslím, že se jí to nedaří. Máme tu jednu studii, eh, jedno komise zemědělské v Francii a z té vyplývá, že eh, vysoké procento, nějakých 30 eh, francouzských zemědělců zaznamenalo podstatné pády cen a 14 dokonce považuje eh, opustit od eh, této profese. je k tomu také nadměrná byrokracie. Komisař Hogan navrhl teda určité řešení eh, ohledně regulace cen Nicméně zažíváme krizi jak v oblasti mléka, tak masa, tak eh, obilnin. Všichni zemědělci mají náklady na produkci, které jsou vyšší než cena za prodej. A takové jsou fakty společné zemědělské politiky. To všechno ostatní kolem, to jsou sterilní debaty, žádné výjimečné finanční pomoci nevyřeší krizi, to řešení si představuje radikální změnu evropské zemědělské politiky zle, dát tedy členským státům prostředky, aby byly svrchované i v těchto rozhodnutích, aby se vytvořila a, aby tedy e, ty vztahy mezi zemědělci fungovaly kvalitně. Ostatní e, nebo další záležitosti byrokracie, to je zase nadměrný stres pro zemědělce. Uh, tak eh, měli bychom vytvářet takovou politiku, která nebude lámat eh, ceny, která podpoří ten zemědělský trh. Takto by se měly ubírat ty reflexe eh, Evropské komise. Toto evropští zemědělci potřebují. Přejeme si dobít také externí trhy, být úspěšní podle amerického zvoru a, a ne, jít tedy tímto směrem, anebo mít tradiční zemědělskou kulturu, dosáhnout i na ty externí trhy, zajistit soběstačnost u nás. Ale situace je opravdu odstrašující a já tu vidím několik poslanců, není nich mnoho, kteří podporují takový druh politiky, kterým prostě ten současný stav jde vyloženě krkem. Uh, a je to důvod také proto, aby eh, prostě evropští zemědělci necítili žádnou podporu. Alors, Děkuji. Já bych chtěl říci, že to, co obhajuje pan Dantan, to jde správnou cestou a svým určitým způsobem tu vysvětlil, jak nesouhlasí s komisí, jak nekoherentní v těch politikách, které nám navrhuje. Není to koherentní, neumožní to vyřešit problému. Renacionalizace podpor žádat od členských států, aby uh, to nahradili evropskou úrovní, to stálo i za reformou SZP a víme, jak to dopadlo. V podstatě jsme šli špatnou cestou. Měli bychom být koherentní a prostě změnit v určitém odvětví produkci, ale pak zase v jiném odvětví se navyšuje produkce a do, stává se to do takové pekelné spirály. Pokud se to nebude řádně řídit objemovost, tak budeme neustále naře, narážet na zeď. Je třeba vyřešit problém u původu komise, když se připravoval balíček o mléku, tak zamítla, že naváže to řízení objemu na něco, co by se tedy eh, schválilo, eh, co by vyřešilo opravdový problém s mlékem. A jak je tomu s masem? Víme, že je tu krize, ale oni se nezabývali ničím zásadním pro nadcházející měsíce a roky. Ty dohody, které uzavírá komise s Kanadou, to jednání se Spojenými státy a s Mercosurem až dosud – pokud eh, přijmeme tato jednání eh, v nějakých hodnotách 20 až 30 produkce hovězího masa se bude muset eh, ukončit a to bude opravdu dramatická krize. A tady mluvím jenom o hovězím mase. Pokud zmíním vepřové, tak ta situace bude obdobná. Kanada a Spojené státy chtějí vyvážet vepřové, stejně tak Mercosur a my nastoupíme do té pekelné spirály bez konce. A je tu určitá možnost stáhnout ty nabídky v oblasti zemědělství z jakékoliv dohody o obchodní výměně. Prostě tam napsat, v oblasti zemědělství se nedohodneme a tečka. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Josebové to právě řekl. Pořád je tady eh, zcela nesoudržná politika. Na jednu stranu musíme být rádi, že na úrovni komisaře eh, už se hovoří eh, o omezení množství, ale pokud to zůstane u dobrovolnosti, tak se stane to, co už bylo načrtnuto. Ještě jedna věc zde nebyla řečena, chci to doplnit. Chceme také nebo ztratíme eh, plošné, eh, plošnou výrobu mléka, pokud nebudeme teď plošně reagovat eh, a neomezíme výrobu. Už teď v Rumunsku je záplava evropského mléka a menší podniky, které vyráběly pro regionální a lokální trh, už nejsou schopny se na trhu prosadit. To je jedna věc. Druhá věc. Kolik mm, peněz bude teď třeba se tady neustále uh, hovoří o tom, tedy, abychom udrželi zemědělce nad vodou. Ale jenom v Německu uh, eh, m, mm, proděláváme 3,1 miliardy na uh, těch, na mléku, když připlatíme o 10 centů na litr. My jsme tady hovořili o prostě subvencích mléka, ale Podívejte se eh, teď na ty dobrovolné eh, dohody. To prostě nebude fungovat. Potřebujeme to plošně, potřebujeme to v celé Evropě a potřebujeme to závazně. Merci, Madame Schreiber. Děkuji, pane předsedo. Hovořil jste o, o, eh, o penězích z ZP. A to, že eh, někteří eh, říkají, že už to není třeba. Někteří zemědělci ale eh, jsou velice rádi, že dostávají ty peníze v tuto chvíli. Protože díky tomu můžou vůbec pokračovat. Ono to nevypadá velmi dobře. A musíme se zamyslet nad tím, jak dále. Já mám konkrétní otázku k těm 15 tisícům eurům. To je na zemědělce. Ale mám souseda, který má 20 hektarů a souseda, a také souseda, který má 200 e, hektarů. Petr Jár má 2000 hektarů. Mm, a jak to tady, e, jak to je tady odstupňované? U nás prostě e, různí lidé s tím budou spokojení, ale různí taky ne. Čili pokud jde o organizace producentů, to je pěkné, tam musíte Junckerovi peníze, ale speciální nizozemská otázka. 35 centů eh, za mléko dostávají. Ale potom tady máme směrnici o fosfátech a nitrátech. A mám konkrétní otázku. Já jsem eh, také ve výboru pro životní prostředí a tam jsme jednali o Volkswagenu. Oni dostali více času, aby eh, dosáhli eh, nebo splnili eh, požadavky. Pokud se podíváme u nás na cirkulární ekonomiku a na například na cirkulaci hnojiv a hnoje, tak tam prostě minister Fandam říká, že posvátá směrnice je stanovená v Evropě. A já se zeptám komisi, komise, jestli jste se zamysleli nad tím, že byste dali jednotlivým zemím více času na řešení těch problémů, protože ti zemědělci eh, mají, eh, tedy hnojí, eh, tedy přirozeným hnojem a zařídili si na to stáje a teď to mají celé předělat. Takže potřebují většinu času. Ano, to stojí hodně peněz také. A, a hodně to komplikuje situace nizozemským zemědělcům. Děkuji. Merci, monsieur Des. Děkuji, pan Lev. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji panu Kortemu eh, za jeho zprávu. A já eh, neříkám, že komise nemá dobrou vůli, ale máte tady článek 222, pane Korte, o tom hovořili už za ostatní kolegové. Tady ale dobrovolnost nefunguje. Jak máme postupovat? v Bavorsku máme 50% eh, mléka od eh, družstev, 50% od eh, jednotlivců, když nabídnou družstva a svým členům, aby vyráběli opět 10% méně, tak musí dostat samozřejmě nějaké očkodnění. Soukromí výrobci budou rádi, když družstva kus trhu pustí. A ti, kteří nic neudělali, ty budou prostě vyrábět dále. Takže eh, na dobrovolné eh, základně tady to prostě nepůjde. Podívejme se na úroveň zemí. Řekněme Německo, Polsko, Německo, Francie sníží a ostatní země nebudou snižovat. Ty budou rádi, když ty tři velké země sníží. Takže eh, takhle ta 222 určitě fungovat nemůže. Nicméně, eh, každopádně jsem chtěl hovořit o tom, co eh, říkala také kolegyně Miller. Teď bychom, pane Korte, měli šanci, že nějakými dvěma miliony eur bychom mohli zaplatit eh, přesun maselného tuku do eh, pečivářství, do, do pekárenského průmyslu a nedovážet eh, ten, eh, živoč, ten rostlinný tuk z Indonésie, kde se kvůli tomu musí klučit. A jak to financovat? Mě by, já bych byl raději, abychom to dali z těch 500 milionů. Nezodpovídá za to jenom EU. Je také o národní odpovědnost. Mě spousta zemědělců na místě říká, že kdyby nemuseli platit v dobrých letech tolik eh, eh, daní a mohli si vytvářet eh, zásoby na horší roky, tak by také byli schopni odolávat v krizových letech lépe. A potom další věc, o, kterém právě, o které právě kolega hovořil, ale my nemáme odpovědnost v sociálních věcech, bylo by pěkné, kdyby eh, agrární eh, prostředky se daly také používat na agrárně sociální eh, politiku. To by rodinám prospělo. Když zaměstnavanec platí 50% a zaměstnavatel platí 50%, tak v podnicích zemědělských rodinných by bylo dobré, kdyby 50% sociálních nákladů financoval druhý eh, pilíř. Takže musíme se bavit o tom, jaké cesty eh, nabídneme. A pokud je o ta množství eh, u intervence, pane Korte, vy víte, komisar Čolš navrhl 30 tisíc tun másla. Ale 30 tisíc tun másla, to je zanedbatelné množství. Tohle muselo být nějak 250 tisíc tun. To by bylo teď uh, bývalo uh, naléhavě nutné. To jsem navrhoval já a neprošlo to tedy. Každopádně budeme mít možnost větší množství z toho krátkodobě vyjmout, ale v krizovém fondu 250 tisíc tun másla vzít eh, z trhu, to je 500 eh, gramů na, ev, na obyvatel Evropy. To není žádné velké množství. Ale eh, to musíme odstranit ten stávající systém cenových intervencí, protože až už to spadne, tak bude pozdě. Musíte nejdřív vzít z toho trhu 20, 50 nebo 100 tisíc ještě, než se to propadne do sklepa. Takže nad tím adiustačním systémem se musíme zamyslet, protože ten stávající funkci neplní. Děkuji. Madame Aguilera. Paní Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Já chci panu Kortemu poděkovat za jeho projev a podobně jako ostatní kolegové budu hovořit o tom, že si nemyslím, že je příliš vhodné, abychom činili rozhodnutí vůči eh, krizi, Musíme si uvědomit, že je to závažná krize v evropském zemědělství, to ano, ale v podstatě v konečném důsledku, kdo musí vyřešit ten problém, to jsou členské státy. Takže za komisi, za Evropskou unii se musí přesunout to řešení na členské státy. V případě mléka, tady takový druh rozhodnutí si myslím, je podložen článkem 222 a jeho aplikací, pokud se tedy uplatní globálně. Pokud je to rozhodnutí, a já vím, že se to hovoří o dobrovolném, ale pokud se to nebude provádět ze strany všech, tak to nebude smysluplné. Já jsem ze Španělska, což je země, které produkuje mnohem méně mléka, než kolik spotřebuje. Uh, a proto ano, už jsme provedli určitou rekonverzi před několika desítkami lety v tomto mlékárenském odvětví. Takže produkujeme méně, kupujeme mléko od jiných členských států a proto nyní španělská vláda vnímá tu potřebu věnovat se tomuto globálnímu problému, a při 6% redukci e, v produkci mléka v období pěti let, když, i když jsme zemí, která produkuje méně a, a provedla podstatnou rekonverzi. Myslím si tedy, že to není dobré řešení, že ta rozhodnutí vůči globální krizi, vůči evropské krizi, tedy šla takovou cestou, že Eh, se jde eh, cestou rozhodnutí směřujícím k renacionalizaci. Já nevím, jak to eh, dopadne, zda toto se nakonec prosadí. Bohužel asi toto nebude příliš efektivní. Některé země již oznámily, že nejsou ochotny toto provádět, zejména tém, ty, kde dochází k většímu navýšení. Takže skepticky nahlížím na tato opatření. Myslím si, že je to dobré opatření, ale pouze pokud k němu přistoupí všechny členské státy globálně. Pak mám konkrétní otázku na pana Korteho. Zaznělo to prodloužení těch podpor vůči ruskému vetu a chtěla bych vědět, tedy z toho, co tu zaznělo, že bude méně zdrojů, méně prostředků, tak bych ráda také věděla, zda bude zachována určitá kontinuita nebo to bude určité časové období, kdy nebude ta podpora. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby to prodloužení následovalo okamžitě, aby tam nedošlo k žádnému prázdnému prostoru a aby to nepostihlo právě tu oblast ovoce a zeleniny. A poslední dotaz, proč členské státy nevynakládají v období krize těch 500 milionů, které byly rozděleny v rámci balíčku opatření z září loňského roku. Kde je problém? K čemu tady došlo? Děkuji. Oui, merci, monsieur Ferrand. Děkuji, pan Ferrand. Děkuji, pane předsedo. Já dámy a pánové, já zhrnu tuto rozpravu. Myslím si, že se tu příliš mnoho mluví. V březnu roku 2015 všichni přijali skutečnost, že se skoncuje s kvotami a liberalizuje se odvětví mléka. Téměř všichni s tím souhlasili, s výjimkou několika rezistentů. A dnes si myslím, že uplynul rok a potvrdilo se nám, že rok po od regulování toho sektoru, ta krize, kterou bylo možné již předpokládat, tak pokračuje. Byla tu jasná vůle upravit věci, eh, vnutit to tak nějak přinuceným způsobem a a skoncovat se vším, co bylo postupně uděláno proto, aby se země sami vzpamatovaly a našli svoji vlastní legitimitu na svoji produkci. Komise nám tady říkala, ale je to v pořádku, máme krizový plán. Komisař Hogan to říká, eh, říká, že si přejeme, aby všichni důstojně si vydělávali za zemědělskou produkci. Mám konkrétní dotaz na komisi. Byl nám představen plán a země, které chtějí navýšit produkci, země mohou využít eh, eh, prostřednictvím skladování, tedy v rámci toho nouzového plánu. Já nevím, jak by to dopadlo. Pan Hogan by tedy upřednostňoval země, které mají přebytečnou produkci a pak to budou země, které přestanou vyrábět, aby mohli získat kvóty na trhu. To je vyloženě trh pro idioty, pro hlupáčky, tak to tady nějakým dobrovolným způsobem něco budovat. Evropské zemědělství nesmí spadnout do ruk nějakého ultraliberalismu. Eh, thank you very much. Mnohokrát děkuji Děkuji za zajímavé vystoupení, pane Korte. Zmínil jste tři důvody, proč by tady byla krize. Pokles cen, ruské embargo, konec mléčních kvót. A pak je tady jedna věc, kterou jste asi měl zmínit a nezmínil. Totiž je hodně lidí mimo zemědělství, kteří si nikdy nešpiní ruce, nepoznali by konec krávy, kteří na tom dost vydělávají a oni tedy se na tom vydělávají hodně. Tak jako kdyby jedno dítě na večírku snědlo celý dort a zbyl jenom kousek, takže nemusíte být kuchař, abyste e, zjistil, že na ostatní moc nezbyde. Myslím si, že je to zoufalost. Vy to můžete také dělat do té doby, než se krávy domů nevrátí, jak se říká v angličtině, ale v Irsku, dejme tomu, eh, farmaři s mléčnou produkcí si nemohou vůbec vydělat, ale to, co teď mělo pomáhat družstevníkům, z toho se stává takové monstrum. A jedním z těchto monstrů družstvo, které má pomáhat farmářům, během posledních dvou let se rozhodlo devíti ve vedení zaplatit 9 milionů eur což znamená 5 milionů na každého našeho farmáře napříč několika lety. A také situaci v hovězím sektoru. Stejně na tom nevyděláte, ale máme tam Irak, který vyhlásil zisky 52,6 milionů R v jednom z těchto podniků, hm, který je spojen s EBP, ti si rozhodně uh, s tím nemažou a ruce si nešpiní, nicméně hodně vydělávají a navíc ještě ne, vlastně neplatí daně nebo jenom zanedbatelné asi 150 tisíc eur v daních za 52 milionů. Takže pokud plánujete tolik věcí, jak si všichni mohou dát kousek dortu, když je tam jeden plus těch ústelů, který požírá úplně všechno. Jak je toto udržitelné, pokud to bude pokračovat? Určitě existují mechanismy, které zajistí, aby peníze zůstávaly v farmářských rukou, ale k tomu teď nedochází, protože ty mimo farmářství ty vydělávají miliony a ty, kteří na tom pracují, nevydělávají nic a jsou to vlastně sebe vražedníci, což ani nikoho nepřekvapuje, že? Pan de Castro? Děkuji mnohokrát. Pane de Castro, něco k tomu, co tady padlo. Já bych pouze doplnil několik maličkostí. Mluvili jsme o článku 222 Hmm, což je záležitost dobrovolná, ale na dobrovolném základě fungovat nebude. Paní Aguilera nám připomněla situaci ve Španělsku a Itálie je na tom stejně, protože i my dovážíme mléko a mléčné produkty a pouze přístup plošně napříč Evropskou unii bude fungovat. A my můžeme vynucovat uplatnění nástrojů na straně dodávek, ale zatím se nám prakticky nepodařilo pokročit. Máme 500 milionů eur, máme 15 tisíc eur, ale mně se zdá, že je to ponechano na pospas členským státům, aby to řešili a zdá se, že to na makroúrovni tak užitečné nebude. Ale my nepotřebujeme vnitrostátní přístup, potřebujeme plošný EU přístup. Děkuji. Děkuji eh, kolegům. než bych jednu věc eh, rád uvedl, eh, napravil, ehm, nebo uvedl na pravou míru. My máme 400 hektarů s jedním partnerem, 200 hektarů tedy na osobu, 2000 by bylo samozřejmě lepší, on člověk nemůže být všechno na světě. také nemám výrobu mléka ani vepřového, takže k tomu můžu pojednat poměrně, nebo to můžu pojednat poměrně nezaujatě dneska. pane eh, eh, ceny eh, jako výsledkem společné zemědělské politiky. Měli bychom také být konsekventní, když to půjde naopak lépe. Čili musíme k tomu přistupovat i takhle. Musíme za druhé, když se podíváte na rozpočet na rok 2017 na finanční prostředky, tak já můžu prostě skonstatovat, že ten rozpočet prostě předpokládá eventuální výdaje navíc. Čili eh, potřebujeme eh, flexibilnější eh, řízení finančních problémů. Protože najednou, když řekneme, že potřebujeme víc peněz na jedno, tak to musíme někde vzít, někomu jinému. Čili zítra bychom se tady mohli zase bavit o rozpočtu se stejnými problémy. První postřeh. Já jsem to také pochopil tak, že pokud jde o regulaci množství, a nastavení smluvní, tak mlékárny nejsou naším partnerem. Buď nechtějí, nebo to ne, nedělají. Pokud je o nastavení smluv, tak tam je prostor. Jak můžeme zaplatit každý litr mléka stejně? Prostě musíme zaplatit mléko stejně, které je pod smlouvou nebo i nad smlouvou já si plním eh, svůj eh, eh, smluvní objem, když ho nenaplním, tak platím pokutu. Když naplatím, nabídnu víc, tak musím vést jednání o tom mléku navíc. Tohle by se všechno v Evropě mohlo spojovat do jednoho velkého poháru a zemědělci by z toho potom měli jednotnou cenu. Samozřejmě potom, eh, pokud jde o smluvní věrnost, tak eh, to je věc, eh, která je třeba kterou je třeba probírat separátně. Kolega a mm, Hojsling tady hovořil ne o kvótách, ale o řízení množství, protože řekněme si to upřímně, díky množstvím kvótám jsme měli dost mlečných krizí. Můžeme si tady malovat nějaký ráj mlečný a kvóty samozřejmě všechno nevyřídí. To si musíme říct, kvóty byly politickým rozhodnutím. Tam jsme se hodně hádali o tom, eh, kolik každá země je schopná vyrobit. A vedle to, eh, vedlo to k nárůstu tedy množství. Ale pokud jde o množství, řízení množství, já chápu na jednu stranu eh, komisi, která se zdráhá a přistoupit k opatřením, protože zároveň tuší, jak vynalézaví evropští zemědělci jsou. Čili jakýkoliv jakékoliv řízení mléka, tomu se budou snažit vyvléknout. Čili to půjde na členské státy. Ale potom by se zase chaos ještě zvětšil. Takže já bych apeloval na komisi. Výbor vás podporuje v zásadě, ale potřebujeme evropskou úpravu eh, eh, ohledně eh, snížení možného množství. Víme dobře, že, že hromadění na trhu Eh, znamená, v, v skladech znamená akorát odkládání problému. Musíme mít také odvahu jako výbor pro zemědělství jasně říci, eh, že je třeba se snažit znovu o oslání ruského embarga. Pokud se na to podíváme v zásadě, tak eh, ruský minister je, zemědělství je na černém seznamu. To je pak těžké eh, budovat důvěru, protože tady bychom mohli jinak eh, vytvářet eh, určité odbytové trhy nové. Sebastian? Pan Sebastian? Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Rád bych hovořil o odvětví ovoce a zeleniny, pro které stávající krize není trvalá. Je to chronická krize, trvá dlouho let a zdá se, že se nezlepšuje. Je to zpráva pana Mela, kterou schválil tento výbor v parlamentu, kde se hovoří, že ty příčiny jsou naprosto jasné kvůli uh, neférové konkurence zemí, uh, které prodávají na našem trhu, dále jiné podmínky, zdravotní, hygienické a podobně. A pak také díky tomu řetězci obchodování. Všechno je to tam napsané, my to opakujeme mnohokrát, ale komise, jak se zdá, si to vůbec neuvědomuje. No a dopady toho známe. Ustupuje se od využívání půdy, to postihuje zejména země na jihu, zemědělská populace stárne a za nějakých 15 až 20 let nebudeme mít producenty ovoce a zeleniny na jihu Evropy. Takže prostě se s tím úplně skoncuje, to bude výsledek té naší slavné krize. A já bych chtěl hovořit o, o ruském vetu. Mne znepokuje, že jsou tu určité pochybnosti ze strany komise, co se týče prodloužení uh, prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci ta mimořádná opatření. Žádá se to nejen, aby se prodloužila ta opatření, ale aby byla efektivnější. A já bych chtěl vědět, když tu máme zástupce komise, zda se tam zastoupí i další produkty, kromě těch, které tam vstoupily, třeba granátové jablíčko nebo kaky a tam zaznamenáváme téměř smrtelnou, smrtelné snižování cen pro producenty. Takže bych chtěl vědět, vědět, zda se to schválí, tato výjimka, to prodloužení a pokud ano, jak to bude tedy dopadat, protože jsou to producenti toho letního ovoce, ta sezóna ji začíná, oni mají obrovský strach, jestli se to vůbec neschválí. Pak komise řekla, že nefungují platební mechanismy pro stažené produkty, které se nepoužívají, takže bych chtěl vědět, proč takže ta cena, která se jim platí, je velice nízká, takže ani nestojí za to to vůbec otrhávat ze stromu, takže to tam zemědělec nechá, nemusí platit svým eh, pracujícím, protože by ostatně musel tohle platit ze své kapsy. Uh, u ovoce tam existují určité možnosti prostřednictví eh, potravinové banky nebo výroby džusu a podobně, ale třeba u zeleniny je to téměř nemožné, takže bych chtěl vědět, jestli se změní ty postupy pro vyplácení důstojné ceny za ty produkty, které z důvodu politického rozhodnutí, které mnozí z nás ještě nechápou, že se tady potrestá Rusko, ale vlastně ten trest přišel na nás a hlavními obětmi jsou naši zemědělci, kteří už tak byli potrestáni již předtím. Merci, monsieur Bogovič. Pan Bogovič. Mnohokrát děkuji. Jak už jsme zmínili, tak hlavní důvod pádu cen je ruské embargo, ochlazení Číny, nezmínili jsme nižší ceny ropy, které pozitivně ovlivňují náklady, ale na druhou stranu jsou stovky miliony lidí, kteří už nemají dost peněz na spotřebu, což pochopitelně také vede ke snížení spotřeby potravin. Ale vezmeme-li všechny tyto faktory v potaz, zemědělství s tím vlastně nemá nic společného. Farmáři nemají co společného s těmito důvody krize, protože se jedná o ekonomicko-politické faktory. Důsledkem je pak pád cen a tady v Evropském parlamentu, v komisi a všude jinde v Evropě mluvíme o problému farmářů. Eh, já jsem na farmě vyrostl a pěstuji ovoce, jablka. Znám mnoho farmářů a můžu říct, že farmáři nechtějí pomoc. Oni chtějí přežít a vydělávat vlastní peníze. A proto je tady takový dodatečný konflikt, který vyplynul z evropských zemí, protože farmáři jsou pak ti, kteří chtějí pomoc, potřebují pomoc, jsou obvinováni ze znečišťování životního prostředí, ale my víme, jaká role zemědělství náleží. Takže to je velká nespravedlnost, protože farmáři, pokud jde o ruské embargo, jsou obětí politických her. Pokud jde o Slovinsko, tak vám řeknu, co se děje tam. Hlavní část karolinskou průmyslu skoupil francouzský Lactaris. A na začátku dubna eh, přišly smlouvy od družstev, které mm, si vynutili omezení eh, produkce mléka s tím, že se musí zavázat k tomu, že pokud tak neučiní v následujících několika měsících, budou penalizovaně 15 centy na litr. A pokud jde o ceny mléka, tak si dokážete představit, co taková pokuta by znamenala. V, této, v tomto období krize dojde také k tomu, že země, které mají velké řetězce, které jsou zastoupené napříč evropským trhem, tak v těch zemích, které přistoupily k EU pozdě, dojde ještě k větší krizi a utrpení na straně farmářů. Budou tam oblasti bez produkce a na druhou stranu budeme kupovat eh, produkty ze zemí, kde dochází k lepšímu vývoji. Takže je asi dobré omezit produkci na evropské platformě, protože jinak dojde k velkým problémům. Já eh, vím, že ve Slovinsku by dostal farmář 37 a teď dostal 26 centů a ceny mléka poklesly o 25%, což ve stávající chvíli znamená, že zemědělci zaznamenali pokles několika tisíc litrů mléka. To znamená, že můžeme poskytnout velké financování ze strany EU, ale nemůžeme jim nahradit ztráty. Je tedy klíčové, abychom snížili objemy a zajistili uh, slušnou cenu, která umožní farmářům přežít, aby mlékárenský průmysl přežil. Myslím si, že komise reaguje velmi pomalu. Já jsem sledoval všechny diskuse a mohu souhlasit s názorem některých kolegů, že teprve po Paříži, kdy komisař musel reagovat na hně francouzských farmářů, si teprve uvědomil, až do jaké míry tato krize dosáhla. Takže potřebujeme přísnější uh, a jasnější opatření a mechanismy, které nám umožní omezit produkci na jedné straně a na druhou stranu poskytnout náhrady, anebo alespoň zaručit normální ceny, protože farmáři budou daleko spokojenější, pokud se budou moci vrátit k původním cenám daleko šťastnější, než kdyby museli počítat s evropskou podporou. Eh, v ovoci jsme svědky eh, podobného stahování z trhu, zásah humanitárních organizací a eh, v prvním roce přišel hlavní dopad v srpnu, čili s, určitý, s určitou prodlevou a teď mluvím o Slovinsku, Polsko. V minulém roce to znamenalo pokles na trhu, což znamenalo, že pak farmáři eh, dostali opravdu málo, protože trh byl nasycen. Myslím si, že musíme mít povědomí o situaci, reagovat příslušným způsobem, protože jinak zemědělci za pár let zkrachují. Zemědělství není sektor, kde můžete přerušit produkci na rok, vymyslet nový model a znovu zahájit produkci. Jakmile zkrachují, tak zkrachují vlastně navždy. Pan Agnu? Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale nic jiného než mi nezbývalo. Uh, Mluvíme o krizi v zemědělství. Většina lidí mluví o sektoru eh, mléka. Je dvěma, mezi dvěma kamenem. Buď máte národní průmysl, když tady mluvíte o evropském sektoru, kdy Unie řídí všechno od začátku do konce, anebo máte sektor, který je řízen sektorem a vždy je tady nějaký průnik, ale zasahují do toho politici. Nicméně skutečný problém je, že tady neexistuje standardní farmář s produkcí mléka. Můžete mít 10 krav 30 krav a můžete doplňovat hodnotu každé kapá a u nás ve Spojeném království můžete mít třeba tisíc kráv. To jsou ohromné podniky. Takže kdo je vaší cílovou skupinou? Který farmář? Představme si to. Nicméně, pokud se podíváte na jiný sektor, na kterém pracuji já, dejme tomu vejce, tak ty se neuchylují kvůli krizi k politikům, protože my se staráme sami o sobě a nedávno, asi před 40-50 lety, došlo k veřejnému údivu, že eh, sektor je efektivnější eh, díky klecím. Ale farmáři řekli, to je nejlevnější. Pokud chcete levná vejce, tak takhle se to dělá. Takže z toho vyplynul sektor tzv. free range organického zemědělství, volný výběh z důvodu požadavků mm, spotřebitelů, byly tam inspekci a tak dále. No a teď slyším něco podobného o mléku. Biomléko free range kdy? supermarkety říkají, ano, spotřebitelům se nelíbí to, že eh, krávy jsou pořád uvnitř a jsou neustále dojeny. Také producenti uvádějí, že pouze takto vytvářejí eh, nějaký zisk na mléku, takže jinak eh, se musíte upsat nějakému režimu a ten supermarket vám doplní cenu. Uh, to je způsob, jak to řešit. A pak můžete jít také jinou cestou. A mně by se líbilo v případě jiných členských států i v případě MEM, kdyby, pokud máme malé stádio, tak by se dalo říci, podívejte, můžete jít do druhého pilíře, tady máte e, nějakou cenu, ale už nebudete pěstovat. Tady vám dáme nějaké peníze, ale vy už si nestěžujte, že nemáte dost na přežití. Ale tady takové ty průběžné drobné zásahy, to skutečně nic neřeší. Děkuji, paní McGuinness. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Aha, a také se omlouvám, že jsem přišla pozdě, nebyla to má vina. Na to, co říkal pan Bogovič a ohledně globální nabídky. Farmáři se mě ptají ne na článek 22, ale ptají se na středně a dlouhodobý výhled ohledně um, levného zrní, eh, zdali se eh, jedná o dlouhodobý problém. A pochopitelně ostatní mluvili o provádění článku 2.2. Jak to bude v praxi fungovat? A možná ještě něco k časovému horizontu. Musí to jít tímto výborem na plenárku. Jak vypadá ten proces, aby to v, v, vešlo v platnost? E, jak musí být uplatněn tento návrh a jak jaký dopad by to mělo na tržní cenu. To by bylo dobré vědět, protože jsou to tady velké obavy ze situace na trhu, nejenom pro mléko, mlečné eh, výrobky, ale na všechny komodaty. Souvisí to s cenou ropy, takže by bylo dobré vědět, jestli komise má nějaký středně či dlouhodobý výhled. Pan Danten. Děkuji, pane předsedo. Již tu zaznělo mnohé. A tento výbor by měl být koherentnější, než jak jsme to vyjadřili před několika měsíci. zastupce komise tu už asi slyšel některé eh, podstatné reakce. Chci říct si dvě věci. My si myslíme, že veřejné prostředky by měly být řádně využity, tak proč nepřipravit nějaký eh, režim, který pomůže opravdu těm zemědělcům, kteří jsou na tom nejhůře, zejména tedy eh, když tu máme takový masový problém s migranty, kteří k nám přicházejí. Kdyby každý ten migrant místo půl litru vypil za den litr, tak bychom mohli třeba navýšit eh, produkci, ale myslím si, že potřebujeme i mimořádné právní opatření, navýšit třeba množství produkce mléka díky eh, tomu migračnímu toku. Pak eh, zabíjení krav, porážení. Já nevím, tady před třemi lety Eh, se očekávalo, že se zvýší eh, poptávka po mléku, ale pokud eh, porazíme všechny krávy, tak to bude trvat nějaké čtyři roky, než se zase ty stavy obnoví. Budeme mít budeme muset čekat více než ty čtyři roky, snížíme nebo okrademe se tak o ten potenciál, nebudeme schopni uh, tak nějak regenerovat celé odvětví. Děkuji, nemám tu další žádosti o slovo, takže bych předal slovo panu Kortemu, aby zareagoval na dotazy, které tu zazněly ze strany našich poslanců. A myslím, že téměř jednomyslně se kolegové tady vyjádřili apeluji na to, aby komise naslouchala hlasu a názorům Evropského parlamentu, aby předkládala konkrétní řešení. Děkuji, já se pokusím zareagovat na ty mnohé otázky, které na mě byly nasměřovány. Možná bych to tematicky trošku zhrnul. První otázka, která tu zazněla z mnoha stran, se týkala eh, kritiky toho článku 222, že to nikdy nefungovalo. Takže co s tím bude komise dělat? Má odpověď možná na úvod bude trošku byrokratická, že tu pracujeme na systému společné organizace trhu, jakožto základní akt, která počítá s celou řadou opatření a nepočítá zase s celou řadou jiných opatření. Tak to prostě je. Samozřejmě můžete poukázat, tak, že komise může předložit návrh na změnu, protože stávající systém nefunguje, ale eh, stále ještě poprvé tedy vůbec používáme toto opatření v rámci článku 222. Už jsme vyčerpali všechny ostatní nástroje, které tam jsou, no a nyní tedy uh, Eh, spíše než říci, že to nefungovalo, je naší společnou povinností komise, rady i parlamentu zajistit, aby to fungovalo a apelovat na průmysl a na mlékárenství, a také na družstva, která jsou kritizována, aby převzali tu zodpovědnost, protože v systému, kde už dlouho neexistují kvóty, tak se bude muset činit rozhodnutí i na základě jednotlivých podniků. Evropská unie nemá pravomoc tady nějak stanovovat kvóty nebo zamezovat produkci. Uh, z nějakého příkazu. A myslím si, že ani členské státy nemají tu možnost. Členské státy samozřejmě mají velkou schopnost přesvědčování, aby všichni pochopili, že jednou z těch příčin složité situace mlékárenství je, že se produkuje příliš mnoho mléka když se podíváte na určité regiony Evropské unie, tak tam zaznamenáváme dokonce 20% navýšení za několik posledních let. Takže si myslím, že taková je prozatím odpověď. Budou na to prostředky, aby se tedy tady ta přesvědčovací tendence zesílila. Komisař Hogan na radě řekl, že se k tomuto vrátí v červnu Zatím je to také v závěrech předsednictví, protože do června, v červnu budeme mít lepší náhled na ty možné marže rozpočtu na rok 2016. Nicméně rozhodně nějaké navýšení nebude podstatné. Nicméně um, asi to nebude cestou nějaké finanční pobídky navrh eh, k té pobídce, kterou v rámci státních podpor mohou členské státy obdržet. Pak je tu samozřejmě krizová rezerva. Pokud to dojde ke krizi, tak bychom se měli upřímně pobavit o tom, jak využít té rezervy. Na rok 2016 už je asi pozdě, ale pro nadcházející roky, pokud se situace nezlepší, tak je zapotřebí vést tuto diskuzi. Já, pane Jare, s vámi samozřejmě souhlasím, že jsou to prostředky, které pocházejí od samotných zemědělců, ale prostě je to mechanismus, který takto funguje. Zatím je to toto odvětví, mohu, eh, to, může to postihnout i jiná odvětví a je třeba o tom mluvit. Prostě tak to je. Upřímně řečeno, je to následek té volby, která byla učiněna po dlouhých diskuzích v rámci společné zemědělské politiky, tedy ohledně směřování trhu. A i ty regulační pravomoci jsou jaksi menší, než jakého rozsahu byly v minulosti. Samozřejmě, to není eh, celý obrázek. Komisař Hogan také se aktivně zapojuje i do jiných témat. Já jsem zmínil práci té Task Force pro zemědělský trh. Ta se zabývá strukturálnějšími problémy v mlékárenství konkrétně. Myslím, že právě pan Jare řekl, není to zvláštní, že tu máme tady tu neomezenou povinnost na straně družstev eh, nakupovat, když u jiných odvětví to neexistuje. Takže zase to je ta diskuze, o které bychom tu, kterou bychom měli provádět, že je to podstatně odlišné, ne úplně, ne všude, ale s veškerým respektem pro producenty mléka je to takový starobilý přístup, že se nepoužívají tolik ty moderní technologie požadované eh, na zvýšení efektivity podnikání v roce 2016. No a myslím si, že z toho stávajícího regulačního rámce ten samozřejmě určitě nevyšel z Evropské komise. Takže je třeba se na to podívat. Přímé platby, ty jsou tam. Také pro mléčné producenty, které, eh, které obhospodařují i půdu. A tady se zase velice zabýváme také tou možností podstatného příspěvku z, z evropského rozpočtu na přežití producentů mléka o tom víte. Um, je to jenom taková nuance, kterou vám tady tak chci uh, přednést. Rozpočet na příští rok. Ano, jakákoliv pomoc v tomto ohledě bude vítána. Zatím, bohužel, paní McGuinness, nevidíme žádné signály opravdového vylepšení již na tento podzim. Nejsou tu signály prostě žádné o tom, že by se situace zlepšila, proto se musíme připravit na složitý podzim i na tomto trhu. A nyní mohu pokračovat nizozemsky. Hovorili jste o tom, aby německ, e, nizozemský e, průmysl dostal e, více času na přizpůsobení se té dusíkové, tedy nitrátové a fosfátové směrnici. My jsme o tohle o tomhle hovořili. Určitě by to mělo eh, dopad na eh, průší možnosti mléka v Nizozemsku a upřímně řečeno, ve stávající situaci eh, tohle není nic špatného, protože nárůst, tedy produkce mléka od ani kvót za poslední rok nesmírně narostla. Takže tady musí být tržní signál a tohle by tím nebylo. Celkově eh, eh, ten důvod pro eh, ten strop pro fosfáty, a není to moje věc, které, ve které bych se tak jako vyznal, ale tam se, před, tam se už léta předpokládaly stropy, takže teď už by mělo mít možné se k tomu, se tomu přizpůsobit, k tomu ruskému embargu. A k tomu ruskému embargu bych řekl, že tady komise činí maximum pro to, aby odstranila uh, embargo jak ze strany VTO. Tady eh, se objevily poměrně pozitivní eh, závěry k těm argumentacím Evropské unie a také pro naši diplomatickou sféru, ale to je taková rozsáhlejší otázka těch našich vztahů s Ruskem. Eh, ty intervenční Prahy a máslo, to je otázka, kterou položil pan Des. My nemáme problém s máslem. Tady to je eh, ten práh 50 tisíc tun prozatím a ještě jsme ho nedosáhli, takže rozhodně mm, problémem je tedy ten, to sušené mléko, kde se navýšily ty infer, intervenční prahy. No, než dosáhneme těch 218 tun uh, za ty fixní ceny, tak ještě máme určitou, určité období. K ovoci a zelenině komise, a to je na paní Aguileru, na pana Sebastiana, chce, aby to nebylo žádné prázdno, mezi stávajícím neřízením a tím dalším. To znamená, opravdu pracujeme na tom, aby prostě to nové nařízení vstoupilo v platnost k prvnímu červenci, aby tam nebyl žádný meziprostor. Ale samozřejmě k tomu budeme potřebovat pomoc parlamentu a rady. Také se zaměřujeme na nové produkty. Persimon, protože jsme toho názoru, že tady to je třeba ještě vyřešit. Dále takové obecné zneklinění ze strany e, kolegů, že komise nějak zpomaluje a nechápe. Tady k tomu bych chtěl říci, že Samozřejmě takové kritiky nemohu přijmout, protože děláme, mm, co můžeme, ale samozřejmě bych vám mohl poskytnout i seznam opatření, které děláme již od toho srpna, kdy přišlo ruské veto byly umožněny podstatné prostředky z evropského rozpočtu. A ovšem, když se podíváte bohužel na těch 20 milionů eur, které byly poskytnuty v září na úpravu krize, tak zatím pouze 191 milionů bylo vynaloženo, to znamená nějakých 45 z dostupného rozpočtu. A myslím si, pane předsedo, že Tímto jsem vyčerpal všechny ty položené otázky. Děkuji vám za pozornost. Merci. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de réouvrir. Děkuji. Já se nemyslím, že je třeba opět zahajovat diskusy, protože už bylo řečeno vše. Děkuji, pane Kote, za veškeré odpovědi. Bereme na vědomí a podaří se nám skončit dřív, což je dost výjimečná situace. Nicméně zítra začneme v 9 hodin ráno hlasováním a požádám vás, abyste si přinesli hlasovací karty. A zítra bude předsedat pan předseda. Hmm. Pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům za práci. Tlumočníci děkuji panu předsedovi. Přejeme příjemný večer.